Kolegové, posaďte se, prosím. Eh, pan Kramer, pan Jazembovský žádá, abychom začali. A já jsem umyslně vám nechal pár minut, protože vím, že jsou určití poslanci, kteří mají potíže s tím, aby se dnes dopoledne dostali do parlamentu. Traffic problems Eh, dopravní problémy. Každopádně ale mohu začít, kolegové, tím, že vám poskytnu pár sdělení a v tomto smyslu začnu se schůzí koordinátorů. Za prvé, pokud jde nominace zpravodajů. Máme tři zprávy, které dostali jsme všechny, nelegislativní. Doporučení koordinátorů je, abychom nedělali žádné zprávy. K tomu to znamená, abychom eh, nejednali. Jedna se týká výměny elektronických údajů jediné a jedinečnost eh, řidičských průkazů, další se týká námořních údajů a třetí je pracovní dokument komise o eh, bezpečnosti dopravy a skenování kontejnerů. To jsou čistě statistické věci a proto nebylo třeba přijímat žádnou akci. Pokud tedy eh, s tím souhlasíte, přejdeme k dalšímu bodu. V rámci diskuse mezi koordinátory jsme hovořili o otázkách k ústnímu zodpovězení a především o černém seznamu přepravců a koordinátoři se vyjádřili tak, že bychom se měli zaměřit ve světle nedávných událostí také na ústní otázku týkající se do eh, železničního balíčku, eh, pokud jde o jeho prioritu. Nemůžeme zapomenout na černý seznam ale na březnové plenární zasedání bychom měli mít otázku k ústnímu zodpovězení týkající se železnice a nechat tu otázku týkající se černého seznamu eh, na později, protože určitě se to bude, bude příležitost a tam tedy projednat ten eh, černý seznam v letectví. Eh, návrh koordinátorů tedy je předložit vám to ke schválení. Koordinátoři to schválili jednomyslně, pokud souhlasíte. jak tomu něco, pan Kühn? Äh, Pane předsedo, jenom bych poprosil do protokolu zapsat následující. Já jsem to rovněž řekl v diskuzi, že návrhy frakce EPP naší koordinátorky paní Deverák nebyly zapojeny. Takže na konci jsme se přeci jenom dohodli na společném návrhu. Tolik jedna poznámka do protokolu. Děkuji. No, Děkuji vám. Eh, tak to tedy je to v tom textu, který předkládáme a chtěl bych říct si také, že koordinátoři byli vyzváni, aby předložili své návrhy týkající se ta ústní otázky o železničním balíčku do středy. Takže se k tomu vrátíme, až to bude připravené a projedná této ve skupinách. Dále máme přípravu revize eh, pokynu ten T a jde o eh, pravidelnou eh, výměnu stanovisek v rámci koordinátorů a revize TNP proto, abychom připravili návrhy Eh, tak eh, až je komise bude ty své návrhy mít připravené. Eh, to nám umožní urychlit tento postup a zjišťovat a sledovat, co se bude dít. A promiňte, kolegové, já teď si vezmu kávu. A Michael, pardon. Nur noch mal erwähnen, euh, já jsem se ještě chtěl zmínit o tom, že neuděláme žádné velké změny. Hovořili jsme o Transrapidu, ale platí to eh, také o rozšíření eh, koridoru z Berlína do Palerma a do jeho o jeho rozšíření. Já jsem o tom hovořil včera, ale jde o to, aby došlo k přepracování. Děkuji. Děkuji, Michael. Moje stanovisko je takové, že až ta remize přijde, eh, tak eh, všichni eh, budou jednat, budeme jednat odpovídajícím způsobem. Předložili jste příslušné projekty a já chci být připraven. Chci, abychom byli připraveni, aby nás to nezasáhlo nepřipravené, až komise předloží ten návrh. Chtěl bych být spíš proaktivní a nikoliv reaktivní na návrhy komise. Jinak potom, pokud jde o projekt STOR, tak zde jsou dva zástupci, pan Tykal a pan Kok. A já jsem je požádal, aby eh, koordinátorům do příští středy 3. Eh, eh, března 12 hodin předložili pozměňovací návrhy k návrhům, které jsou v tom, eh, v té tematice stou. Eh, takže to bude příležitost CTDA. Takže to bude příležitost pro pana Kojenáka a pro pana Tykala, aby nám to předložili a abychom eh, viděli, co v rámci toho stoa panelu budeme mít. Dalším bodem je to, že jsme dostali petici týkající se eh, bezpečnosti silniční dopravy eh, v Irsku. Dostal to petiční výbor a my petice, když dostaneme, tak je bereme vážně, ale problém je, že toto je velmi lokální záležitost irská, která se týká silniční bezpečnosti a koordinátoři tedy navrhují, abychom eh, o této petici týkající se že bezpečnosti silniční dopravy v Irsku týkaly, eh, nebo abychom to pojednali v rámci eh, zprávy z vlastní iniciativy eh, a připravili to na červen tohoto roku, kdy budeme mít neiniciativní zprávy taky a, e, kam za, e, kde bude ta věc týkající se petice Irska. Mám trochu obavy, že když e, se začneme zabývat peticemi z malých oblastí, jako třeba je tato silniční bezpečnost, tak se budeme za pár let zabývat takovými to věcmi z každé vesnice v Evropské unii. Takže bych řekl eh, petičnímu výrobu, výboru, že se na to podíváme v rámci zprávy z vlastní iniciativy. Potom, pokud jde o projednávání ve výborech, tak tam jsou eh, dva Eh, zpravodajové, kteří eh, budou sledovat eh, dokument týkající se Mezinárodní silniční unie a dále se účastní zpravodajové s panem Sajat z právního výboru, který dostal mandát na konferenci předsedů pro takzvané delegované akty nebo akty v přenesené pravomoci. Eh, takže tam se eh, podle komitologie se rozhodne, co je a co není akt přenesené pravomoci. Já jsem se pouze chtěl zeptat, co to bude znamenat pro tekuté látky. Bude tady nějaký rozdíl, protože to je skutečně velmi zajímavé. Děkuji. Tekutiny budou mít vlastní komitologii. Lisabonská smlouva nebyla, když se pojednávalo o tekutinách, takže ty buď budou v rámci projednávání ve výborech, protože to nebylo tedy podle Lisabonské smlouvy, čili je to takzvaný delegovaný akt nebo akt přenesené pravomoci a my v, eh, v komitologii pořád používáme eh, tuto terminologii, takže tekutiny jsou tak, jak byly, protože spadaly do starého systému. A my jsme se v Lizabonské smlouvě přesunuli do nového systému. Um, a e, potom v bodu různé koordinátoři diskutovali o e, diskusi navrženou panem Kramerem o terorismu, eh, třetí železniční balíček a práva eh, Eh, zákazníků eh, práva cestujících byl návrh eh, na dokument týkající se implementace třetího železničního balíčku a především týkající se práv cestujících na železnici v případě, že železniční společnosti neplní své povinnosti, takže k tomu budeme mít dokument. Potom, pokud jde o priority rozpočtu na rok 2011, rozpočtový výbor pro pozměňovací návrhy stanovil velmi krátkou lhůtu do 25. února a e, zpravodaj e, předložil nebo napsal velmi krátký dopis předsedovi rozpočtového výboru o významu e, dopravy a bude bylo to předloženo a bylo dosaženo schody se stínovým zpravodajem, takže bych byl rád, aby zpravodajové to projednali s předsedou. Je to neobvyklý postup, ale protože rozpočtový výbor stanovil krátkou lhůtu pro pozměňovací návrhy a protože se změnil postup, eh, máme Lisabonskou smlouvu, musíme to takto udělat. Další je spolupráce s komisářem Kalasem. Eh, promiňte, tam máme hodně práce. Eh, komise schválila eh, návrh, který mi byl předložen a bude předložen komisařem Kalasem 9.3. ve Štrasburgu. Je neformální schůzka, eh, která se uskutečnila v La Coruně blízko Madridu a myslíme si, že by bylo dobré takové schůzky mít pravidelně eh, po té, co se eh, co komise informuje koordinátory a koordinátoři potom informují členy o tom, co se dělo a co bylo řečeno. Takže to tedy je všechno, pokud jde o schůzi koordinátorů. Pokud některý kolega koordinátor mě nepřipomene, že jsem na něco zapomněl, protože jsme toho měli hodně, ale myslím si, že to je všechno ze schůze koordinátorů. Dobře, takže pokud tedy můžeme eh, toto schválit, tak bych eh, přešel k hlasování. Všichni máte hlasov, se připraveni na hlasování. Děkuji vám za trpělivost. Takže hlasování nejprve je hlasování o mé zprávě týkající se návrhu na usnesení Evropského parlamentu a eh, pokynu eh, Rady pro rozvoj eh, transevropských dopravních sítí Eh, takže pozměňovací návrh 6, paní Tykau, eh, pro, hlasy proti, zdrželi se, zamítá se. Úvodní ustanovení 19, pozměňovací návrh 1, zpravodaje, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Úvodní ustanovení 19a, pozměňovací návrh 3, eh, Kramer Lichtenberg, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh číslo 2 byl stažen. Eh, úvodní ustanovení 20, číslo 4, Simpson, k hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací eh, návrh 5 proto padá, eh, takže Nyní budeme elektronicky hlasovat o e, souhrném návrhu. Všichni hlasovali, končím hlasování. Máte tam tu kartu správně? Třicet devět, tři, 29, eh, včetně pana Vladna, eh, že nikdo se nezdržel, nikdo není proti, takže je zpráva schválena. Eh, jsem rád. A nyní tedy legislativní návrh, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Někdo si s tím hrál, 38 hlasovalo, 37 pro, jeden hlas proti, nikdo se nezdržel, čili eh, schváleno. Děkuji vám, kolegové. Já jsem nikdy předtím nedosáhl takové jednomyslnosti týkající se mé zprávy. Děkuji vám. Chci si užít ten okamžik slávy chvíli a další je zpráva pana Alkadrávího o návrhu týkající se směrnice úpravy pracovní doby vykonávající mobilní činnosti v silniční dopravě. Okay. First Amendment, Article 1.1a, Amendment 6 from the Rapporteur. All those in favour? Nejprve tedy článek 1 bod 1 bod A. Kdo je pro, kdo je proti? Musíme to zkontrolovat. Zkontrolujeme to, prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. 39 odevzdaných hlasů, 18 pro, 20 proti, 1 se zdržel. To znamená, že je to zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 30 pana Groše a paní Jensen. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale raději to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování u konce. 15 pro, 22 proti, 2 se zdrželi, to znamená, že to zamít, bylo zamítnuto. Článek 1, bod 1, pod, bod AA, Groš Jensen. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijet, přijato. Sedmička byla stažena, 32, El Kadraui. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale raději to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je o konce. 16 pro, 20 proti. Dva se zdrželi. To znamená, že to bylo zamítnuto. 33. Groš Jensen. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Osmička pana zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Raději to zkontrolujeme. Zahoj hlasování. Je to osmička. Hlasujeme o osmičce, prosím. Hlasování je u konce. 19 pro, 20 proti, to znamená, že je to zamítnuto. Nikdo se nezdržel. E, devítka pana zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Raději to zkontrolujeme. Prosím, kolegové, hlasujte o pozměňovacím návrhu číslo 9 pana zpravodaje. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. 18 pro, 20 proti, je to zamítnuto. Desítka, opět pan zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já si myslím, že je to stejný případ, je to zamítnuto, ale raději to zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Za hlasování o konce. 19 vůči 20. Skutečně je dobré toto zkontrolovat, když je to takto těsné. Takže článek 1, bod 2, eh, pozměňovací návrh číslo 11 pana zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Opět to zkontrolujeme. Myslím si, že to bylo přijato, ale raději zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Je to pozměňovací návrh číslo 11. Hlasování je u konce. 19 pro, 19 proti, 1 se zdržel, takže to nebylo přijato. Paní Lichtenberger 34, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 35, pan Groš, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní dvanáctka pana zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to zkontrolujeme. Takže dvanáctka pana zpravodaje. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. 18 pro, 21 proti, jeden se zdržel, takže je to zamítnuto. Další bod 36, pan Al- Elka Drawi. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 37, opět pan Elka Drawi. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel. Raději to zkontrolujeme. Prosím, 37. Zahoji hlasování elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to jedno 18 pro 22 uh, eh, proti, uh, takže je to 18 pro 22 proti, takže je to zamítnuto. Další bod 38, opět pan Elka Drauj, kdo je pro? Kdo je proti? Raději to zkontrolujeme. 38, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 20 pro, 21 proti, zamítnuto. Paní Wortman Kul, 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Raději to zkontrolujeme. 39. Já si myslím, že je to zamítnuto, nicméně bude dobré, když to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování končí. 20 pro, 20 proti, je to zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 14 pana zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 40 paní Lichtenberger, kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to, prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. 18 pro, 23 proti, nikdo se nezdržel, takže je to zamítnuto. 13, 15, 16, 17, o tom budeme hlasovat un, unblock, takže kdo je pro tyto čtyři pozměňovací návrhy? Kdo je proti? raději to zkontrolujeme. Myslím si, že to bylo schváleno, ale raději to zkontrolujeme. 13 až 17 a blok zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. 20 pro, 21 proti, takže je to zamítnuto. Další bod. Eh, bod článek 1, bod 12, pozměňovací návrh 18 pana zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Devatenáctka. Pan Groš, paní Jensen. Je tu tedy uh, žádost o ústní pozměňovací návrh. Já si myslím, že to máte tedy eh, v, takže se ptám, jestli má někdo nějakou námitku vůči tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu. Pokud ne, tak to tedy budu Eh, předkládat k hlasování s tím ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, raději to zkontrolujeme. Prosím, zkontrolujeme pozměňovací návrh číslo 19 po zapracování toho ústního pozměňovacího návrhu. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. 23 pro, 18 proti, takže je to přijato. Eh, Pozměňovací návrh byl přijat. Nyní úvodní ustanovení 4a, návrh 20, paní Wortman Kul, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 21. Paní Tykau, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jednička pana zpravodaje, to bylo staženo a je to nahrazeno 22. El, pan Elka Drawi, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to zkontrolujeme. Prosím, kontrolujeme pozměňovací návrh číslo 22. Uh, eh, myslím, hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. 18 pro, 22 proti, jeden se zdržel, to znamená, že je to zamítnuto. 23 paní Tykau, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to zamítnuto. 24. Tady je oddělené hlasování, takže tu máme dvě části. Měli byste tam mít dvě části ve svém hlasovacím seznamu. Mohu nyní tady nechat hlasovat o první části. Eh, je to eh, nařízení 561 z roku 2006. Kdo je pro, kdo je proti? raději to zkontrolujeme, takže hlasujeme o první části pozměňovacího návrhu číslo 24. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování končím. 25 pro, 15 proti, jeden se zdržel, takže je to přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Raději to zkontrolujeme. Já si myslím, že to zamítnuto, ale lidi. zkontrolujeme. Druhou část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování končí. 16 pro, 23 proti, jeden se zdržel, takže je to zamítnuto. Další bod, 25, paní Wortman Kohl, opět oddělené hlasování. E, první část až po e, social legislation relating to road transport, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Druhá část. Začíná to slovy It is in the general interest. Kdo je pro? Kdo je proti? Já si myslím, že to zamítnuto, ale bude lepší, pokud zkontrolujeme hlasování o druhé části. Je to druhá část pozměňovacího návrhu číslo 25. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. 19 pro, 20 proti, 2 se zdrželi, takže je to zamítnuto. Na, Dvojka byla stažena a byla nahražena 26, takže 26, pan Elka Drauj, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to zkontrolujeme, myslím si, že to prošlo, ale raději zkontrolujeme 26, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování končím. 20 pro, 21 proti, je to zamítnuto. Nyní trojka pana zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Čtyřka, ta byla stažena, takže 27. Eh, paní, pan Elka Drauji, eh, paní Leichtfried, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 29. Pan, pan Elka Drauji. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pětka pana zpravodaje. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, raději to zkontrolujeme. Takže je to pozměňovací návrh číslo 5 pana zpravodaje, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlas, eh, hlasování je u konce. 18 pro, 21 proti, jeden se zdržel, takže je to zamítnuto. A nyní se dostáváme eh, k hlasování o celém návrhu stanoviska, nicméně se hlásí pan Alka Draui, prosím. Um, Děkuji, pane předsedo. To bylo skutečně velmi napínavé. Hodně napínavější, než bych to byl býval očekával. A viděl jsem, že celá řada základních návrhů byla zamítnuta a z toho důvodu to není příliš účelné, aby toto stanovisko bylo předáno příslušnému výboru tak aby se hovořilo o tom také ve výboru pro zemna, zaměstnanost, ale myslím, že po dnešním výsledku by to asi nebylo na místě. Z toho důvodu bych byl proti této zprávě vzhledem okolnostem. Děkuji. No, spravodaj doporučuje, abychom z, e, e, neschválili tuto zprávu. Do, no, Pane předsedo, já to sice chápu, ale v současné době frakce skutečně hlasovala podle nejlepšího vědomí a svědomí a měli bychom tu zprávu předat dál. A ve druhé fázi se musíme snažit nalézt kompromis, což v současné době asi ještě nebylo možné ale je to pouze opinion, takže se doufám, že po hlasování ve výboru pro sociální záležitosti docílíme dobrého kompromisu protože alespoň po těch udůvodnění máme již takové malé dobré pokroky. Děkuji. Eh, děkuji. Dobře, hlasovali jsme a uvidíme, co z toho vyplyne. Vaše další doporučení zpravodaji eh, či eh, doporučení Matiase, to nechám na vás. Konečné hlasování, tedy zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to 20 hlasů pro, 20 proti, jeden se zdržel. A proto tedy je, se tato zpráva zamítá. We move on to the next. A posuneme se k dalšímu bodu na pořadu jednání a musím říct, že jsem eh, velmi potěšen tím, že jsem předsedou takto rozhodného výboru. A další bod na pořadu jednání, kolegové, je udělení absolutoria za souhrný rozpočet eh, Evropské eh, komise Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rok 2008. Máme dva pozměňovací návrhy od paní Ayala Sender, odstavec 5, pozměňovací návrh 1, hlasy pro. Zpravodaj je paní Jensen. Dnes jsme EMSA, takže hlasy pro hlasy proti, zdrželi se, schválen pozměvací návrh číslo 2 k odstavci 6, hlasy pro, hlasy proti, zdrželi se, schválen. Já jsem to asi e, přehodil. Ano, teď vidím, e, k čemu došlo. Takže tohle to je EMSA. A závěrečné hlasování. E, zprávy EMSA zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 34 pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Zpráva je schválená. Takže paní Jensen nebyla tak eh, rozhodná jako já, každopádně byla. A dal je hlasování také paní Jasa, týká se to EASA, Evropská agentura pro bezpečnost leteckého provozu. Odstavec 4, pozměňovací návrh 1, paní Ajali, Sendr, pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 2, k odstavci 5, paní Jensen, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 3, k odstavci 6, paní Jensen, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 4, paní Ayala Sendr, odstavci 7, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen a pozměňovací e, a odstavec 7a, pozměňovací návrh 5, pan Balčitis, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. A závěrečné hlasování o EFSA Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. A e, skončím hlasování. 35 pro, 2 e, proti, 1 se zdržel schválen. A další hlasování je o železniční agentuře. Zde máme dva pozměňovací návrhy pana Riketa. Pozměňovací návrh 1 k odstavci 3. Hlasy pro. Proti. Zdrželi se, schválen a pozměňovací návrh 2 k odstavci 6, pan Riket opět hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen a závěrečné hlasování o železniční agentuře. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 34 pro, 2 proti, 2 se zdrželi, schválen. A další je e, udělení absolutária e, o týkající se rozpočtu Cesaru. Máme tady e, pozměňovací návrh pana Balčitise, který byl stažen, čili zahajuji hlasování o Cesar. Hlasovali všichni. Končím tedy hlasování. 34 eh, pro, 2 proti, 1 se zdržel, eh, schválen a blahopřeji vám paní Jensen ke zprávě. Eh, další je návrh udělení absolutoria za rok 2008, souhrný rozpočet Evrops, ES, e oddíl 3 komise. Začneme odstavcem 5 Pozměňovací návrh číslo 1 pana Kramera, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Odstavec 9 je pozměňovací návrh 2 a máme zde rozdělené oddělené hlasování, dvě části. První část eh, Regrets až po Field of Tourism a druhá část začíná And Will Comes a je až do konce, čili ohlasujeme o první části, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. A druhá část, hlasy pro, proti, zdrželi se, prověříme hlasování o druhé části, čili druhá část eh, pozměňovacího návrhu 2, zahajuje hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování, 19 pro, 17 proti, 2 se zdrželi, takže je tato část schválena. Pozměňovací návrh 3 pana Kramera, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. A závěrečné hlasování o udělení absolutoria za souhrný rozpočet oddíl 3. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 34 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel, takže schválen a blahopřeji paní Ajala Sender. Děkuji vám, kolegové, a nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, kterým jsou přepravitelná tlaková zařízení. Je to návrh zprávy. Je to moje zpráva a dáme vám minutku, abyste se tady popřesunovali. Okay. I think in, in future, colleagues, I'm going to get my coffee prior to a long vote because it's now cold. <laughs> no, I'm okay, otherwise I'll be going to the toilet. Uh, eh, příště si dám kávu před hlasováním, protože mi vystydla. Takže kolegové, další bod na pořadu jednání eh, je, jsou přepravitelná tlaková zařízení. Tato zpráva je moje zpráva. Eh, kterou jsem s vaší laskavostí eh, vypracoval a rád bych začal tím, že řeknu, tato konkrétní zpráva se týká různých typů kontejnerů, které se používají pro přepravu především plynů. A smyslem eh, této směrnice o přepravitelných tlakových zařízení je přeprava plynů přes e, v členských státech, e, tak abychom je nemuseli schvalovat v jednotlivých členských státech. Toho se dosáhne obvykle tak, že máme stejný standard designu výroby a certifikace, těchto přepravitelných tlakových zařízení. Je to velmi technické téma, to si určitě umíte představit a začali jsme e, otázkou týkající se změny e, smyslu té směrnice a vycházeli jsme z norem, které teď platí. A revize je nut, jejich revize je nutná vzhledem k četným změnám legislativy, ke které, do, ke kterým došlo v uplynulých letech. Dále byly uzavřeny mezinárodní dohody týkající se eh, dopravy a eh, legislativu nám to zkomplikovalo a byly v ní i protichůdnosti. E, takže bychom byli rádi, aby odpovídala mezinárodním smlouvám. A pozměňovací návrhy obsahují objasnění definice přepravitelných tlakových zařízení a vyžaduje, aby komise e, poskytla pokyny, které by umožnily zjednodušit eh, implementaci a aby eh, nové hodnocení posuzování schody nebylo nutné, pokud se zařízení používá jenom eh, lokálně a nebo v určitém členském státě. Hovořil jsem s radou o těchto pozměňovacích návrzích, jsou s nimi spokojeni, rada neudělala žádné změny textu komise, a já vítám eh, návrhy rady, protože reflektují nebo obsahují eh, návrhy, které já jsem předložil do zprávy. Pokud jde o projednávání ve výborech a nebo o eh, tedy tě převedených pravomocích, A pokud jde o interinstitucionální dohodu, já jsem mezi tím předložil návrh zprávy, kde jsou eh, mm, určité otázky parlamentu, které předkládáme právním službám parlamentu. A kolegové, byl bych rád, abychom měli eh, dohodu týkající se těchto delegovaných aktů eh, před dosažením prvního nebo v rámci prvního čtení. Nejsou žádná dodatečná žádné dodatečné pozměňovací návrhy a může se to tedy podařit. To je situace týkající se této zprávy. Předpokládám, že jsem tedy objasnil, o čem to je a co chceme dělat a jenom bych rád zopakoval, že se snažíme harmonizovat systém v Evropské unii, tak, aby odpovídal mezinárodním smlouvám, které existují v rámci oblasti eh, přepravitelných tlakových zařízení. Takže z mé strany je to všechno a za PP pan Kok. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bychom vám rádi poděkovali za EPP, za velmi podrobnou a dobrou práci. Děkujeme také komisi za to, že předložila tuto iniciativu. Je to velmi technická zpráva, já vítám především cíle. To znamená vysoká míra bezpečnosti, která musí být zaručena v rámci přepravy takových eh, nádob eh, v rámci Evropské unie. Zároveň není potřeba podstatně měnit právní rámec, jde pouze o to, abychom odstranili rozpor mezi stávající směrnicí a mezinárodními ustanoveními. Jde také o přizpůsobení se směrnici, kterou jsme schválili před dvěma lety a která se týká přepravy nebezpečných látek na silni, po silnicích a po železnicích. Samozřejmě, že bychom měli být vždycky rádi, když jde o zjednodušení právních aktů v rámci evropského eh, práva. A myslím si, že díky přepracování této směrnice tohoto cílu dosahujeme. Mám na vás jednu otázku, která se týká článku číslo 12 odstavce 3 a něk- některých dalších odstavců. Eh, tady se hovoří o těch doplnitelných eh, přepravních nařízeních. Já se ptám na to slovo eh, doplnitelné, protože si myslím, že by se to mělo týkat i těch nádob, které nejsou doplnitelné. Děkuji vám předem za odpověď. Děkuji, to z mé strany všechno. Děkuji, pane předsedo. Paní Majestr je naší stínovou zpravodajkou a její jménem bych chtěl poděkovat za tuto výsostně technickou práci. Naše frakce bude dodržovat přesně tento návrh, neď se nám zdá být důležitý. My bychom měli mít úpravu platnou pro celou Evropu. To bylo za prvé. A za druhé musíme mít takovou úpravu, která bude odpovídat mezinárodním pravidlům a hlavní je zapotřebí se zaměřit na bezpečnost. Pomysleme na to, co se stalo minulý rok ve Via Regiu. Tam došlo eh, k nehodě a takováto tlaková nádrž se otevřela a došlo k hodně mrtvým a poraněným. Myslím si, že bezpečnost je skutečně na prvním místě. A pane předsedo, budeme dodržovat váš návrh. Děkuji. Děkuji vám. Chce se někdo další vyjádřit? Jinak dáme slovo komisi. Pan Pascarelli. Thank you very much. Mr. Pascarelli. Pan Pascarelli, kdybyste laskavě odpověděl na problém pana Coxe, protože to je důležitá věc. Eh, napřed odpovídám na, eh, na to, co říkal pan Cox, eh, na ty neplnitelné tlakové nádoby. Ty sem patří taky, plně je rovněž pokrývá tato směrnice, ale vzhledem k tomu, že nejsou opakovaně plnitelné, no, plnitelná tato zařízení, tak Tady nejde o eh, odmon, namontovatelné nebo vyměnitelné části nebo ne, protože vzhledem k tomu, že nejsou tato zařízení znovu plnitelná, tak, se tím, tak nemusíte znovu eh, to schvalovat. Vzhledem k tomu, že to nemá žádné odmontovatelné části, eh, právě proto to jsou neplnitelná zařízení nebo neplnitelné nádoby. Takže zde není žádný problém s těmi odmontovatelnými nebo nemontovatelnými částmi. Já bych chtěl podpořit jinak to, co říkal pan zpravodaj. A rovněž oceňuji to, co řekli eh, paní poslanci, protože situace zde se hodnotí velmi přesně. Já bych chtěl dodat ale jenom jednu věc. Ten text nebo přijetí tohoto textu legislativci se očekává eh, s velkým napětím eh, v příslušném průmyslu, protože tam se čeká na změny eh, právního prostředí a komise přijímá všechna pozměňovací všechny pozměňovací návrhy zpravodaje. A pokud jde o e, ty delegované akty, tak čekáme na řešení, e, které, která e, jsou v zájmu institucí. Jsou zde mezinárodní povinnosti, které už platí v širším kontextu přepravy nebezpečných látek tato nařízení vstoupí v platnost 1. července 2011 na úrovni Evropské unie. Eh, pak dojde k transpozici směrnice a k její eh, implementaci. To znamená, že čím dříve bude dohoda mezi eh, oběma pilíři legislativních orgánů, tím lépe. Jinak eh, časový rozvrh je takový, že lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je 25. února, projednání 22. hlasování další den 23. to už bude ale březen a eh, samozřejmě jde o rok 2010. To jsou takové formální záležitosti týkající se tedy časového rozvrhu a lhůt pro, pozmě, pro předkládání pozměňovacích návrhů. Pokud eh, nikdo nic dalšího nemá, přejdeme eh, k udržitelné budoucnosti pro dopravu. Eh, pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Dneska máme před sebou první diskuzi o této zprávě z vlastní iniciativy a já bych rád eh, poděkoval stínovým zpravodajům a všem dalším kolegům, kteří při přípravě tohoto usnesení <clears throat> pomáhali svými podněty, svými eh, nápady a pomohli k vytvoření tohoto návrhu usnesení. Dále bych rád předeslal, že se jedná o pracovní dokument a že tento dokument můžeme chápat jako přípravu na bílou knihu. To znamená, že ho nemusíme e, přeplňovat detaily, ale možná, že by bylo dobré, kdybychom se omezili na některé důležité informace. Ta struktura informa- e, dokumentu vede k tomu, že e, nejprve Eh, tu jsou tedy informace, které je možné chápat do značné míry jako, eh, že to jsou tady na začátku úvodní ustanovení a eh, potom to tady pokračuje vlastním textem. Za důležité považuji následující body. Samozřejmě v našem výboru máme zájem o to, aby doprava byla považována za důležitý prvek rozvoje evropských regionů a evropských zemí vůbec. Chceme, aby úloha dopravy byla zdůrazňována a proto se k tomuto bodu eh, často vracím. Doprava vede k tomu, že je posilována konkurenceschopnost zemí a regionů. To je jedna věc. Druhá věc doprava eh, vytváří pracovní místa a proto hraje důležitou roli v rámci národního hospodářství. Dříve než přejdeme ke třetímu bodu, který hovoří o tom, že doprava má zároveň velký vliv na kvalitu života a na zdraví, tak chci říci, že tyto aspekty jsme samozřejmě zapracovávali i do jiných programů, které jsme eh, tu měli na stole v minulosti. Eh, balíček pro, klimatický balíček je samozřejmě důležitým cílem do budoucna v rámci agendy 2020 a my jako výbor pro dopravu musíme mít hlavní roli e, při tomto tématu, protože víme, že politicky zajímavá témata jsou často využívána i jinými a já si myslím, že toto téma je skutečně naše, že bychom ho měli diskutovat především v našem výboru. E, koherence z našeho hlediska e, spočívá v tom, že doprava není nějaké omezené téma, protože doprava skutečně má přímý vliv nejen na životní prostředí, ale také na sociální otázky, na zaměstnanost a na celou hospodářskou politiku v jednotlivých zemích. To, znamená, eh, že eh, jsme se tedy snažili eh, o to, abychom tedy určité dotace Eh, tady prosadili nezávisle na eh, všeobecném dogmatu politiky hospodářské soutěže, aby tedy eh, určité dopravní prostředky byly i nadále podporovány, tak abychom dosáhli určitých cílů. A když už hovoříme o cílech, tak je pro mě velmi důležité, aby tyto cíle byly pregnantně formulovány. V druhé části se k tomu vrátím, protože si myslím, že když se podíváme na hospodářský vývoj regionu, Eh, když se chceme podívat na příštích 10 nebo 20 let, tak si musíme stanovit jasné cíle, musíme si stanovit přesné cíle, o což jsem se v tomto dokumentu snažil. A nyní se pojďme podívat na ty konkrétní návrhy. Já osobně se domnívám, že jde jednak o to, abychom se soustředili na mobilitu v rámci měst. 80 obyvatel dneska žije ve městech. To znamená, že podle mého názoru potřebujeme eh, ve městech multimodální způsob přepravy a eh, musíme posilovat kolektivní dopravní prostředky. Toto eh, je pro města velmi důležité pro budoucnost, pokud to tedy chceme eh, nějak konkrétně eh, zachytit. Poptávka po eh, dopravě roste a místo toho, abychom vytvářeli konkurenci mezi jednotlivými dopravními prostředky, jsem spíše proto, abychom se snažili o komodalitu, to znamená o koexistenci různých dopravních prostředků a o jejich spolupráci. Svědomím toho, že samozřejmě musíme zvážit aspekty efektivnosti. Musíme tedy prověřovat, jestli ta komodalita, kterou navrhujeme, je efektivní z hlediska ekonomického, z hlediska sociálního a z hlediska ekologického. Nesmíme se pouze omezovat na e, hospodářská kritéria. E, eh, CO2, to e, dekarbonizace, to je pro mě velmi důležitý cíl snižování podílu emisí uhlíku. O to bychom se měli neustále snažit. A to bychom tedy měli zahrnout do našich cílů, měli bychom se snažit o internalizaci nákladů, e, to tu máme často v tomto dokumentu, také to k tomu patří a patří k tomu také to, abychom vytvářeli finanční pobídky. Já osobně jsem spíše proto, abychom vytvářeli finanční pobídky spíše než sankce, protože sankce spíše vedou k tomu, že jsou sniž, eh, eh, zvyšovány daňové příjmy daných regionů, aniž by to eh, vedlo ke snižování tedy emisí uhlíku, tedy k vlastnímu cíl, cíli. Efektivní komodalita, to je podle mě to je podle mě náš hlavní cíl do budoucna. My se musíme snažit o co možná největší účinnost v různých oblastech o jejich spolupráci na základě těch kritérií, která jsou tu stanovena. Dokončení vnitřního trhu. To bychom také neměli ztratit ze zřetele. Já si myslím, že k dokončení vnitřního trhu patří nejrůznější aspekty. Eh, první věc je to, že to, o čem rozhodneme, musíme také implementovat. A eh, o to bychom se měli v budoucnosti více snažit. Měli bychom se snažit o to, jestli ty zákony, které tady schvalujeme, jsou v daných zemích také implementovány porušovány. Měli bychom to přesně prověřovat, tak abychom zjistili, že, eh, že tady nedochází eh, ke spožděním, které mohou vést k narušení hospodářské soutěže. A já si myslím, že eh, to se tedy, o tom se diskutovalo také v oblasti recastu o železniční dopravě nebo v oblasti jiných dopravních prostředků, že bychom tedy měli vytvářet vhodné podmínky. Vzdělávání je velmi důležité, protože to přispívá ke kvalifikaci eh, pracovníků, ale také ke kvalitě služeb. A já si myslím, že v budoucnosti to bude velmi důležité pro jednotlivé dopravní prostředky. Navrhuji tedy, abychom eh, vytvořili jakási centra excelence v jednotlivých členských zemích ptám se proč. Eh, nejde o to, že bychom tu na jedné straně schvalovali směrnice, které se týkají kvality vzdělávání a dalšího vzdělávání pracovníků a na druhé straně možná v těch zemích nevytvářely možnosti eh, dokázat, že ty země skutečně tyto předpoklady eh, efektivně plní, protože vzdělávání skutečně může být důležitým prvkem hospodářské soutěže. Eh, my jsme o tom eh, obšírně diskutovali v rámci silniční dopravy, zjistili jsme v různých zemích, že Eh, tedy eh, řidičské průkazy byly eh, vydávány během tří nebo čtyř týdnů, zatímco v jiných zemích byla potřeba příprava tří až čtyřměsíční. To znamená, že to vzdělávání je podle mého názoru jedním z nejdůležitějších aspektů do budoucna. Výzkum a technologie. Programy, které běží, by měly být prověřeny, protože si myslím, že jsme učinili dobré zkušenosti se stávajícími programy a je potřeba v nich pokračovat, ale zároveň tu máme další programy, Eh, tady myslím především na bezpečnost, protože bezpečnost je jedním z klíčových bodů naší dopravní politiky, politiky v oblasti eh, přepravy. Týká se to především silniční dopravy, ale v této souvislosti eh, ještě promluvím, pokud jde o ty cíle agentury. My jsme diskutovali o agenturách. Já si myslím, že Potřebujeme agentury, které budou pracovat účinně, e, nepotřebujeme agentury, kde se bude jenom diskutovat. To znamená, že pokud agentury e, progresivně budou přispívat k harmonizaci evropské legislativa, legislativy a pokud zároveň budou hrát roli jakéhosi evropského regulátora, tak si myslím, že by agentury mohly skutečně sehrát účinnou roli, mohly by přispívat k efektivitě a proto jsem tedy nadhodil otázku, proč v oblasti silniční dopravy, která zaujímá 75 veškeré dopravy, neexistuje žádná agentura. Já si umím představit takovou agenturu, která by zároveň podporovala uh, Eh, výzkum, přispívala k bezpečnosti v silniční dopravě a zároveň by napomáhala tomu, abychom eh, odstraňovali eh, ty šikany, ke kterým tady dochází v rámci implementace našeho práva v jednotlivých členských zemích. Myslím si, že by mohla tedy hrát roli regulátora. Jde o to, abychom nevytvářeli agenturu pouze proto, abychom měli nějakou další instituci, kde by se diskutovalo, ale aby tato agentura mohla efektivně pracovat. Výzkum a technologie, o tom jsem již hovořil, podle mého názoru jsou to Eh, klíčové body i v naší oblasti, v oblasti eh, dopravy, protože mohou eh, přispět k lepšímu využívání energií, mohou přispět k lepší bezpečnosti a k mnohem účinnějšímu logistickému řetězci. To jsou přesně ty aspekty, které jsou důležité pro občany, pro životní prostředí. Výzkum a technologie, to je ten důležitý bod a proto jsem si ho dovolil tady zdůraznit. A Potom eh, bod, který je mm, v mých očích velmi důležitý, dopravní fondy. Já si myslím, že je na čase, abychom se s tímto tématem zabývali, jestli tady potřebujeme finanční fond, jakýsi dopravní fond. Já si myslím, eh, že ano, protože pokud do budoucna chceme být bráni vážně eh, v diskuzích se členskými zeměmi a chceme tedy snižovat emise CO2 a nebudeme mít dostatek prostředků, tak to povede k tomu, že od jednoho účetního období k druhému, od jednoho komisaře k druhému komisaře budeme měnit eh, priority, seznam priorit, eh, nezávisle na tom, s kým budeme diskutovat. A ale zároveň se fakticky nebude nic moc dít. To znamená, že my potřebujeme ten dopravní fond, který bude pracovat s prostředky, které jsou v tuto chvíli k dispozici, ale zároveň musí mnohem více pracovat s prostředky, které jsou k dispozici v rámci regionální politiky, tak abychom mohli eh, zastávat eh, integrovanou politiku. Já si myslím, že eh, v rámci té diskuze, kterou máme před sebou, která se týká nového rozpočtu, by to byla velmi zajímavá, zajímavý základ. Druhý aspekt takového dopravního fondu. A tento aspekt bych chtěl vyzdvihnout. Přímo to souvisí s tématem, o kterém jsme diskutovali v rámci Evropské dálniční známky. Eh, jde o to, abychom eh, zítra ty příjmy, které máme v rámci eh, dopravy, nějak spojili. Pokud totiž budeme mít nějaký dopravní fond, který bude mít k dispozici finanční prostředky a které tady, který tady umožní, aby členské země projevily dobrou vůli a prostředky, které získají, eh, investovali do mobility, eh, tak eh, si myslím, že bychom mohli vytvářet podněty a že by to mohlo být velmi dobré. Proto tedy dopravní fond má význam pro všechny způsoby dopravy, ale především o říční dopravu. Myslím si, že by to Eh, měl být důležitý nástroj a měl by také zvýšit účinnost transevropských dopravních sítí a v neposlední řadě by měl přispět k tomu, že bude používat tam, kde spolupráce, eh, kde tedy potřebujeme spolupráci se členskými zeměmi. Já to chápu jako podnět a také jako doplnění naší politiky. A nyní tedy vyčíslitelné cíle. Domnívám se, že v minulosti jsme vícekrát zjistili, především pokud jde o bezpečnost silniční dopravy, že tu jsou oblasti, kde tedy zadáváme vyčíslitelné cíle a kde můžeme přibližně měřit, jaké efektivnosti jsme dosáhli v rámci jednotlivých zemích a na evropské úrovni. Já si myslím, že pokud budeme stanovovat cíle na příštích deset let, tak tato tyto cíle budou mít tu výhodu, že e, tím naše evropská politika bude pochopitelnější pro občany, za druhé, že si stanovíme priority a za třetí, že se odvážíme nechat změřit to, čeho jsme dosáhli na základě těch vyčíslitelných cílů. E, tak, Čísla, o kterých jsem hovořil, se týkají především bezpečnosti v silniční dopravě dopravě a e, ta čísla, která jsme stanovili, se týkají tendencí, se kterými počítáme. Dru, e, druhý cíl nebo druhá skupina cílů se týká e, městské dopravy v rámci mobility a mobility v rámci města. A další cíle se týkají životního prostředí, spotřeby energie a různých způsobů dopravy. Vidíte to tady, mm, je to eh, uvedeno v seznamu. Samozřejmě, že ten seznam můžeme buď seškrtat, nebo rozšířit. Nicméně bych byl rád, kdybychom celkem za to dodrželi princip jasně vyčíslitelných cílů, protože si myslím, že by to naší práci velmi prospělo a poskytlo by nám to jasný základ. Děkuji vám za pozornost a doufám, že i v příštích týdnech na základě stávajícího dokumentu budeme moci pracovat v rámci frakcí a že se nám tedy podaří dosáhnout zajímavé diskuze. Děkuji. You, uh, Děkuji, pane Roši, za vyčerpávající zprávu. Pan Alkadraui, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Naše eh, kolegyně Magdalena, která je stínovou zpravodajkou, mě určitě doplní. Já chci říci jenom pár připomínek. Zpráva bude velmi důležitá, protože Jan se bude starat o naší práci v budoucích letech. Děkuji panu zpravodajovi za jeho angažmá do budoucna. On sám řekl, že potřebujeme takový širší postup. Jistě se nemůžeme teď zabývat podrobnostmi, o kterých jsme si zajedno, ale některé věci by měly být poněkud vyzvihnuty, jako například eh, náklady na přepravu. Vy hovoříte o různých možných eh, kombinacích, vy hovoříte o komodalitě, modalitě Myslím si, že potřebujeme souhru těchto jednotlivých přeprav a možná, že dokonce musíme zapojit nové přepravní prostředky. Otázkou je, jaké podněty dáme k dispozici. Jiné podněty jsou důležité, jsou důležitější než určité, eh, dejme tomu, sankce ale v žádném případě nesmíme platit více pro různé druhy dopravy. Někdy jsou ale sankce důležité, postihy jsou důležité. Když komise řekne, dejte nám model pro internalizaci externích nákladů, tak to nebude jednoduché, protože náklady jsou všude různé. Ale bylo by na čase začít s takovouto rozpravou a potom dokončení vnitřního trhu. Vy chcete mít plné otevření trhu, ale pomysleme také na veřejné služby. Pro moji frakci to není ta nejlepší varianta. Je to jedna z možných variant. Ale možná, že byste měl hovořit o nastartování evropského sociálního dialogu. Hmm a také o tom, že komise by mohla podat určité podniky. A teď ke kapitole Evropská agentura. Tam něco schází. Myslím si, že naše cíle by měly být vyšší a technická interoperabilita, to je něco, co je důležité. Potřebujeme také posílení Evropské agentury pro železnice. Pomysleme na ten neštěstí v Belgii minulý týden. A já si myslím, že tato agentura eh, ta je teprve v plenkách a je zapotřebí ji dobře dobudovat. Měli bychom na tom i do budoucna pracovat. A zároveň říci, že akční plán pro městskou mobilitu je také něco, co by mělo být rozpracováno. A teď eh, ke eh, kapitole různé podněty Možná, že by bylo dobré, aby se vše odvíjelo e, trošku rychleji. A poslední kapitola, měřitelné cíle, to je skutečně dobrý postup. V Evropě potřebujeme takovéto cíle, potřebujeme údaje, potřebujeme fakta. Já se zatím nechci vyjadřovat k vašemu příkladu, protože to je něco, co musíme ještě prodiskutovat, ale ten postup je dobrý. Děkuji, pane předsedo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já teď budu hovořit jménem paní Krispe, která je stínovou zpravodajkou a která vede volební kampaň ve své zemi, takže nemůže být zde u nás. Asi chápete, že prostě člověk musí sem tam zvládnout důležité problémy ve vlastní zemi. Já bych chtěl panemu Grošovi poděkovat a skutečně mu říci své uznání, že vynikajícím způsobem zpracoval se stínovými zpravodaji. To je důležité i pro další diskuzi zde v parlamentu, protože musíme mít většinu a musíme přesně říct, si chceme to či ono. A když budeme diskutovat s komisí a s radou, tak ty musí přesně vědět, jaké stanovisko zaujímá parlament. To bylo za prvé. A za druhé potřebujeme jasná, transparentní stanoviska. Kapitola měřitelné cíle by právě měla patřit do těchto cílů, protože můžeme diskutovat o procentech a různých údajích, ale potřebujeme také eh, další měřitelné cíly. Když budeme, eh, dejme tomu, snižovat počet obětí na 15 nebo 20 to je sice dobré, ale my musíme jasně říci, jak vypadá náš kurz a jak ho chceme docílit. Pane zpravodaji, vy jste hořil o účinnosti pro komodality. To je nesmírně důležité, protože máme určité druhy dopravy, máme určité modality a ty by všechny měly být účinné i ve vzájemné kombinaci. Toť je řešení právě pro problémy související s mobilitou je třeba využít výhody jednotlivých druhů dopravy a vysvihnout je, protože každý druh dopravy má své výhody a nevýhody. Důležité je také financování. Nazrála doba, abychom se zasadili o to, aby Evropská unie hrála důležitou roli. Nevím, zda všechny země potáhnou za jeden pro vás, protože vždycky všichni chtějí více peněz. Ale když by se dali dohromady ministři financování, eh, ministři financí při rozpracování rozpočtu a trvali právě na eh, této složce, tak by to bylo důležité. Také agentury jsou důležitou složkou. Jsem rád, že jste hovořil o agentuře pro silniční provoz. Nelze mít agentury pro jiné oblasti, ale také pro silniční přepravu. Vaše argumenty jsou dobré. Máme však jednu otázku. Když hovoříte o těch cílech, tak je tam u odrážky pro CO2 udáno jak to bude vypadat eh, se zvyšováním od roku 2010, ale v těch dřívějších dokumentech jsme vycházeli z roku 2005, protože to by bylo lepší v souvislosti s celým tím balíčkem. A my bychom přivítali, aby pro silniční dopravu se používaly také biopohonné hmoty či elektrovozidla, protože ty by měly být více podpořeny EU. Osobně vám děkuji, protože vy říkáte, že velmi důležitý je vnitřní trh. To je správné. To, co řekl Said, že jsou důležité veřejné služby, tak e, to jsme schopni také podpořit. Ale členské státy velmi nerady se zbavují svých kompetencí a předávají je Evropské unii právě v oblasti dopravy. Já píšu zprávu na téma eh, transport po moři a krátké tratě. A pomysleme mimo jiné také na diskuzi o jazykových problémech. To vše vychází také z TNT a z financování sítí, například u nákladové dopravy. Znamená to, že musíme ještě živě diskutovat a v každém případě my vás jako frakce podpoříme. Některé věci musí být ještě vyřešeny, musíme se dohodnout na procentech a společných cílech, ale učinili jsme velký krok dopředu. Děkuji, vám, paní Lichtenberg, za zelené, prosím. Äh, Děkuji, děkujeme za zprávu, která je velmi podrobná, velmi se rozrostla co do e, obsahu a musím říci, že e, je tu celá řada věcí, o nichž se domnívám, že jsou pro naší budoucí diskuzi nezbytné. Pokud jde o ty sektorální cíle, tak jsou pozitivní. Je velmi pozitivní, že je to tady takto konkrétně formulováno a podle mého názoru jsou ty cíle také realistické. Nicméně bych byla ráda, kdyby to bylo trochu jasnější. Omlouvám se. Zdravíčko, paní Lichtenberg. Eh, pokud jde tedy o tu městskou dopravu, tak si myslím, že bychom měli eh, rozlišovat mezi vlastní dopravou a mobilitou, protože mobilita se týká více sektorů a eh, většinou tím obyčejný občan chápe pouze auto, nebo pod, si pod tím představí auto a proto bych byla ráda, kdybychom to tedy přesně rozlišovali v našich formulacích. Druhá věc. Uh, pokud jde o budoucnost, tak si myslím, že bychom eh, tedy se eh, neměli tady eh, soustředit na model split. Měli bychom tedy jasně říci, že bez jasného přesunu v rámci dopravy, tedy způsoby dopravy a také v rámci nákladní dopravy ze eh, silnic na železnici, že nedosáhneme svých cílů, i když bychom eh, tady vykáceli veškeré lesy v Brazílii, abychom tady měli dost biopaliv. To si musíme uvědomit, jinak to fungovat nebude. Musíme změnit poměr mezi jednotlivými způsoby dopravy a proto bychom tady měli jasně konstatovat, že skutečně jde o posun v rámci e, způsobu dopravy a to je velmi důležité e, pro to, abychom tedy zabránili zbytečným e, zbytečné přepravy. Je to základní otázka, kterou si musíme položit, pokud jde o budoucí perspektivu v rámci dopravy. Pokud hovořím o zbytečné přepravě, tak si eh, musíme představit také to eh, místní plánování a to, že tedy práce a domov eh, jsou stále více vzdáleny a myslím si, že právě v Bruselu vidíme takový příklad, který není zrovna skvělý. Pokud tedy jde o do účinnou komodalitu, o ten bod 4, tak si musím říci, že, musím říci, že to tedy Eh, musí být jasně formulováno. Musíme jasně říci, že v rámci dopravy musíme změnit naší orientaci, pokud chceme dosáhnout klimatických cílů. A já jsem velmi ráda, že to tady bylo pregnantně řečeno. Budeme potřebovat jednoznačné změny. Mám ještě jednu poznámku, která se týká toho bodu který hovoří o pozitivních dopadech eh, dopravy na eh, hospodářství. Já si myslím, že v této souvislosti musíme tak, zmínit také to, že silniční doprava a z části také železniční doprava v oblasti hluku eh, má také negativní dopady na hospodářství. Velmi stručně řečeno, jde o hluk, o ztrátu kvality života, faktory, které ohrožují zdraví lidí a v oblasti územního plánování a v oblasti rozvoje, regionálního rozvoje eh, eh, Jde tady tady o narušení určitých regionů, přes které vedou velké dopravní tepny. Já si myslím, že to jsou otázky, o kterých bychom měli zcela jistě hovořit, pokud uh, chceme učinit důležitý krok směrem vpřed. A na závěr mi dovolte se vrátit k otázce k tomu modu split. Pokud jde skutečně o to, abychom se podívali do budoucna, tak musíme hovořit i o nekole, nekalé uh, konkurenci v rámci dopravy, musíme změnit daň z kerosinu a také o, musíme hovořit o změně k eh, zdanění různých paliv. To všechno musí být součástí naší diskuze a samozřejmě, že to musíme formulovat jednoznačně jako požadavek, alespoň eh, podle mého názoru je to tak a my určitě předložíme příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji. Eh, děkuji. A pan Vandal z DCR. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu Grošovi za jeho zprávu, protože vy jste skutečně vyzvihnul ty nejdůležitější body a potrhl některé aspekty, jako například eh, jednotný trh to je skutečně taková srdeční záležitost pro nás. A zároveň to platí také pro měřitelné cíle. Je dobré, že jste se o nich zmínil. Důležité je se nejen zmiňovat o věcech, ale mít také měřitelné faktory, měřitelné cíle. A otázka zní, zda můžeme postupovat takto také v té de dekarbonizaci. Tam také potřebujeme přeci měřitelné cíle pro různá odvětví dopravy a přepravy. Některé další aspekty, ten, ty mě nenaplňují takovým štěstím. O tom hovořila paní Lichtenberg. Například dopravní účinnost. To znamená, že se převážně soustředíme na silniční přepravu, to jsme zjistili za posledních 20 a 25 let. A na to se dívám spíše kriticky. Existují přeci jiné druhy dopravy, jako například nitrozemská lodní doprava. A ta komodalita sama o sobě je zajímavá, ale je spojena pro mě s určitými pochybnostmi. A navíc já nejsem pro vznik nové silniční agentury. V Evropě jsme svědky tendence, že tady panuje přebujelá byrokracie, vytváříme tu, tam nějaké agentury, ty prostě skutečně rostou jako houby po dešti a také pod tlakem Evropského parlamentu. Ale my nechceme vytvářet určitý tlak na vznik nových agentur. Nechceme žádnou novou agenturu. Naopak bychom měli skutečně ty agentury, jejich počet snižovat, anebo je združovat dohromady. To by bylo podstatné. A myslím si, že by to také odpovídalo politice jednotlivých členských států. Co dělají členské státy? všechny vlády mají obrovský deficit, rozpočtový deficit. A co děláme my? My prostě děláme něco, co jde proti snižování nákladů. Pane předsedo, v tom vás určitě nepodpořím. A tež platí pro Fond pro dopravu. Parlament se celé roky zasazoval o tom, aby existovala lokální či regionální dopravní politika. To je krásné, protože tady vládne subsidiarita. Různé komuny, různé okrese, kraje, ty musí být sami schopny říci, kam se mají vydávat eh, peníze. Tady se jedná přece o subsidiaritu a nejde o to, aby parlament vytvářel nový fond a tak měl ve svých eh, rukou zatě zase otěže. Měli bychom se ptát, jak vypadá rozdělení úkolů mezi členskými zeměmi a mezi parlamentem. My nejsme pro žádné nové agentury, pro žádné fondy, ale jsme proto, aby se úkoly lépe rozdělily mezi členskými zeměmi, mezi regiony a mezi lokální úrovní. Děkuji, paní Alvarez. Děkuji vám. Já bych eh, chtěla říci, že postup je normální, ale já to chápu tak, že máme velmi málo času eh, od té doby, než jsme dostali překlad tohoto dokumentu, který je velmi důležitý pro budoucnost dopravy v Evropě a možná proto eh, moje komentáře nejdou dostatečně do hloubky a žádám eh, zpravodaje o omluvu právě z tohoto důvodu. Já na první pohled to chápu tak, že dokument zpravodaje nahradí alternativu eh, předloženou komisí, ale pak je tady aspekt, který se té, sml, v té v zprávě neobjevuje. A to je jedna z mých otázek na zpravodaje, zda souhlasí s analýzou, kterou provedla komise, když hovoříme o budoucí evropské dopravní politice, myslím si, že parlament by měl vyžadovat analýzu politiky výsledků a výsledků. Eh, měla by to být kritická analýza, ze které bychom vycházeli a věděl bychom, jak na tom jste, jsme. Eh, takže eh, komise a myslím si, pan zpravodaj, že by tedy měl vyžadovat eh, od komise analýzu situace v uplynulých letech. Explicitní analýzu eh, toho, jaké jsou obecné cíle a priority v rámci těchto cílů, protože eh, tato zpráva, a v tom je jaksi novátorská, eh, může kvantifikovat a mít kvantifikovatelné cíle. Hověř, hovoří se tady o prokazatelných cílích. Cílech to jsou podle mého názoru tedy eh, cíle, které my chceme a k tomu potřebujeme analýzu, ze které můžeme vycházet. A dále eh, hovoříme o obhajobě financování a proto se musíme zaměřit na trojí úlohu dopravy. Předřečníci se o tom už zmiňovali, ale zase je třeba mít odůvodněnou analýzu dopravy v regionech abychom mohli vycházet tedy ze všech vlivů, včetně ekonomické krize, eh, role dopravy, kterou má hrát do budoucna a tak dále. A na základě toho všeho chci říci, že eh, bezpečnost by si zasloužila zvláštní kapitolu, protože bezpečnost se objevuje v textu opakovaně ale moje stanovisko je takové a nakonec eh, to dokázali eh, i skutečnosti, které nastaly, že bezpečnost je prioritní. A pane eh, Groši, domnívám se, že je velmi důležité, abychom eh, odlišovali security a safety, protože odpovědnost dopravy spočívá v safety, kdežto security je záležitost eh, jiná. Je zde tedy oblast pro bezpečnost dopravy, za kterou je odpovědná dopravní politika. A dále je zde oblast, kdy dopravní politika je vlastně podřízená normám a e, předpisům. A my jsme odpovědní toho tedy, co se týká, za to, co se týká security. A dále ko- koheze, soudržnost. Domnívám se, že je velmi důležité, abychom kromě bezpečnosti e, sem zahrnuli ještě územní integraci. A v rámci této územní eh, integrace. Eh, samozřejmě souhlasím s tím, co tady má pan Groš a týká se vývoje. Eh, doprava je důležitá pro rozvoj ekonomiky a já bych podpořila myšlenku trhů s občany a teritorií, protože musíme jednat tak, jako když nejsou hranice a chceme, aby ekonomicky eh, bylo všechno blíž. A když tady máme jednotný eh, trh a přepravu zboží, hovoříme o regionech a občanech. A proto regionální soudržnost vidím jako prioritu v tom všem. A dále je zde taky nová věc, kterou je efektivní komodalita, o které taky pan Grož hovořil a pan Alsaid se taky o tom zmiňoval, když hovořil o e, e, komodalitě a rozlišování jednotlivých způsobů dopravy. Je třeba, aby byla rovnováha těchto způsobů. A myslím, pane Groši, že tedy v rámci komodality eh, potřebujeme explicitněji vyjádřit rovnováhu různých způsobů dopravy. A dále zde máme eh, Evropskou železniční a námořní dopravu. To jsou takové hvězdy a jsou to prioritní cíle v udržitelnosti a větší integraci trhů i osob. A proto bych v textu posílila všechno, co se týká železniční dopravy a námořní dopravy. A dostávám se na závěr a chtěla bych říci, že pan Groš velmi odvážně hovoří o potřebě financovat novou dopravní politiku. A já bych se odvážila předložit ještě nové téma je to evropská e, dopravní politika s finančním krytím a s Mm, se zvláštním nebo specifickým zacházením s investicemi a jejich pravidly. Jde o takzvané golden rule, zlaté pravidlo. Takže možná formou pozměňovacího návrhu, pozměňovacích návrhů můžeme trochu vylepšit návrh pana Groše. Jsem mu velmi vděčná za to, jak eh, pojednal o těchto otázkách a jako stínová zpravodajka předpokládám, že budu schopná konstruktivně přispět k vylepšení tohoto textu. Děkuji vám. Děkuji. Eh, pan Kramer, prosím. I já děkuji panu zpravodaji, protože když jsem eh, v Berlíně s komisí hovořil o budoucnosti dopravy, tak jsem učinil zajímavou zkušenost, protože eh, všichni souhlasili. Já jsem řekl, ano, to se nedivím, že všichni souhlasí, protože v tom nic není ale tady jsou na závěr formulovány vyčíslitelné cíle, podle nichž můžeme posoudit, jestli jsme byli úspěšní, což velmi vítám a chci to vyzdvihnout. Nicméně bych přesto rád zmínil několik deficitů toho původního návrhu. Pokud hovořím o budoucnosti dopravy a pokud e, neanalyzuji současnost, tak no, e, ať už to bylo, e, byl záměr nebo ne, tak řekneme, že v podstatě je to teď v pořádku, ale do budoucna uh, musíme e, učinit všechno lépe. Já si ovšem myslím, že e, přítomnost je špatná, protože jsou špatné rámcové podmínky, že je musíme změnit a to já v té zprávě postrádám. Máme tu e, nekalou soutěž, jsou tu nerovné podmínky v rámci hospodářské soutěže. Pojďme se podívat například na leteckou dopravu, která je tři až čtyřikrát nebezpečnější než ostatní dopravy. Tady je pět privilegií. Oni v rámci eh, mezinárodní dopravy neplatí DPH eh, na letenky, jsou osvobozeny od DPH eh, tedy o, dále o daňské rozinu. Kromě toho dostanou celou řadu certifikátů zdarma, kterou musí tedy železniční doprava platit a pokud jde o spoždění, tak e, železniční doprava musí při hodinovém spoždění platit 25 a e, e, v letecké dopravě je to tedy mnohem mírnější. Je to pět privilegií, které musíme odstranit. Pokud totiž chceme mít spravedlivou hospodářskou soutěž, tak musíme tato privilegia odbourat o to velmi dramaticky. My hovoříme o bezpečnosti. Samozřejmě, že nebez, eh, neštěstí v hale je eh, hrozné, ale musíme si uvědomit, že je to pouze zlomek ze všech těch mrtvých, které, kteří zemřou každý rok na silnicích. Pokud eh, hovoříme o bezpečnosti, tak jde především o bezpečnost silniční dopravy. Tomu se musíme věnovat. A proto, pokud hovoříme komod, o komodalitě, tak já stále nevím, co si pod tím mám představit. Já vím, že to slovo vymyslela komise, že jde o o to, abychom tedy e, eliminovali určité problémy v rámci dopravy a proto tedy potřebujeme to slovo komodalita. Já vím, že e, auta jsou potřeba při přepravě na kratší vzdálenosti, ale e, já tady vidím určitý eh, rozpor mezi trojkou a čtyřkou, protože eh, my potřebujeme spíše efektivní využívání. To tady čteme ve trojce. Eh, nicméně my potřebujeme rámcové podmínky. Samozřejmě, že ekonomické je používat silnice, protože silniční doprava je velmi privilegovaná. A nyní tu mám ještě několik dalších bodů. Máme tu čísla, ale jak komise, tak zpráva pana Groše eh, neobsahuje rozhodující číslo, kterého jsem si všiml v PowerPointové prezentace eh, v Berlíně v roce 90, eh, od roku 90, tedy Eh, narostly emise o 35 eh, Jinde například emise o 10% eh, se, byly sníženy, to znamená, že to je údaj, se kterým musíme bojovat a tento údaj tady chybí. Já bych byl rád, kdyby to číslo tady stálo, protože to je právě ten důvod, proč se tím musíme zabývat, protože bez e, změny dopravy se nám nepodaří dosáhnout změny klimatu, tedy bojovat proti změně klimatu a dosáhnout e, cílu v rámci agendy 2020. Já si myslím, že v rámci městské dopravy je to podobné. 70 všech emisí, e, které škodí, vychází z dopravy a právě proto Eh, si myslím, že je eh, eh, dobré, že je tu řečeno, že musíme zdvojnásobit počet pasažérů v rámci mm, autobusů a tramvají. Nicméně se ptám, kde jsou cyklisté a pěší. Pokud Eh, jsme v Madridu, tak zjistíme, že chodník tam má metr 20, je tady široký pouze metr 20, nicméně silnice je široká 16 až 20 metrů. To znamená, že tady bych vám skutečně nepřál se procházet po chodníku. A v jiných městech je to podobné. Já jsem věděl, že hned přijde nějaká námitka. Nicméně chci říci, že buď tedy řekneme, že eh, Chceme tedy jakous, jakýsi ekologický svazek pro všechny ty způsoby dopravy, autobus, eh, tram, tramvaj a tak dále. Eh, v Kodani bylo jasné, eh, čeho můžeme dosáhnout. Desetiprocentní nárůst v Berlíně nebo zdvojnásobení počtu cyklistů v Berlíně. To jsou samozřejmě velmi důležité věci. Nyní téma i mobilita. E-mobilita. Eh, to je také velmi důležitá věc. Nicméně, pokud se domníváme, že můžeme silniční, tedy automobilovou dopravu nechat tak, jak je a mm, proti mm, ekologické zátěži bojovat jinými způsoby dopravy, tak je to iluze. A poslední věc, ekonomické nevýhody. Ekonomické nevýhody doprava samozřejmě má. Eh, jsou například studie, které říkají, že eh, dálniční síť kolem Mnichova zničila pivovarů ehm, ehm, zničila také všechny, všechny ty malé obchůdky. To znamená, že dochází k nárůstu dopravy, k ničení infrastruktury. Nemůžeme hovořit pouze o výhodách. Musíme si uvědomovat, že jsou tu jednoznačné nevýhody ehm, které souvisí s vytvářením dlouhých, eh, dlouhých cest. Dobře, eh, pan předseda už mě nabádá, abych skončil. Děkuji. Děkuji, Michaele. Eh, někdy, jsem, jsem, někdy, bych si, někdy bych neřekl, že budeš eh, tak přísný, pokud jde o zavírání pivovarů. A paní Ayala Sender, prosím. Ano, je pravda, že pan eh, Matthew byli, eh, byli blízko eh, Měchova, kde to mají, kdežto v Madridu platí to, že se tam chodit může, to je pravda. Jinak pokud jde o kola, to je jiná věc s těmi penězi, které máme. Cyklisté na tom mohou být lépe v Madridu. Chtěla bych poděkovat panu Grošovi a panu, paní Alvarez, která je stínovou zpravodajkou za úsilí úsilí a za snahu dosáhnout eh, di, za, za dialog ve snaze vypracovat inovativní zprávu o budoucnosti dopravy. Souhlasím s těmi dvěma hlavními myšlenkami, aby fungoval trh, především aby fungovala doprava tak, jak chceme, protože je důležité tedy to, právě toto implementovat. A pokud jde o návrh dialogu, tak eh, zpráva je zde velmi sugestivní, pokud jde o komodalitu. Já tomu rozumím, tady eh, je to, jdeme správným směrem. Je to eh, prostě válka, eh, pane Kramere. A myslím si, že musíme taky jemně sem zapracovat i to, co navrhuje pan Groš, pokud jde o komodalitu. My ji musíme vizualizovat. To znamená mít určitá čísla týkající se těch různých způsobů a v čem, způsob, v čem spočívají ty různé způsoby, zda to jsou platformy eh, a tak dále. A vizualizovat ty jednotlivé platformy, prostě musíme vizualizovat ty jednotlivé způsoby nebo mody eh, dopravy a určit, jak mohou spolupracovat nebo interagovat. A pokud jde o vnitřní trh, já z paměti eh, to nevím, ale nevím, zda podle Lisabonské smlouvy máme kromě aktů v přenesené pravomoci nějakou jinou možnost uvést do chodu to, co opravdu chceme v časovém rámci, ve kterém chceme. Vy jako příklad dáváte eh, systém Galileo a inteligentní dopravní sítě, ale fakt je, že tady máme další věci, eh, dohody, bilateralitu a komise nemá dostatečnou pravomoc, aby se, se skutečně rozpočtově a politicky toto implementovalo. To je totiž slabina některých projektů, protože eh, není politická vůle eh, v určitých projektech. Eh, hovořili jste o agentuře pro silniční dopravu a myslím, že bychom mohli sem zahrnout taky vlastně tu městskou část, protože v městech je silniční doprava velmi silná, takže bychom tam toto mohli nějakým způsobem zapracovat, abychom nestratili eh, z zřetele eh, tu městskou část. Pokud jde o kvantifikovatelná kritéria, možná, že bychom eh, kromě autobusů a vlaků mohli uvažovat i o tramvajích, které taky jsou a ty bychom jste měli zapracovat, abychom tedy tu městskou část měli zřetelnější. A dále je téma eh, pravomocí Evropská unie, se, Evropská unie by měla být silnější a zde blahopřeji především paní eh, Alvarez, pokud jde o to Golden Rule. A letiště. Myslím, že to je věc, kterou taky musíme mít tady v našich cílech. 40 eh, snížení počtu mrtvých. Eh, Myslím si, že, že proč ne 50%, protože jsou zde některé státy, které přišly později a my ten cíl 50% pro rok 2010 tedy můžeme mít trochu problematický, takže by bylo 50% pro eh, úmrtí a 40% pro těžce raněné. Eh, to by tak odpovídalo eh, těm cílům, které máme už určitou dobu. Takže to snížení z 50 na 40, ale se domnívám, že není dobrým politickým signálem. A nakonec železniční doprava. Tady možná není správně překlad, říkáte, od roku 2011 se sníží spotřeba elektřiny, ale já si myslím, že e, někteří přejdou na diesel a to je určitý rozpor, který zde může být, nebo to vychází z překladu. Pak tady máme ještě Eh, ty různé eh, platformy, vnitrostátní říční doprava například, to patří do těch platform, do multimodálních plata, platform především. Děkuji. A paní Foster nyní. Děkuji, pane předsedo. Budu se snažit nemluvit příliš eh, dlouho. Chtěla bych poděkovat panu, panu Grošovi za Eh, vyčerpávající zprávu, která je velmi logická a eh, myslím si, že v parlamentu eh, takováto věc je velmi dobrá. Eh, jsou tady problémy, o kterých kolegové se zmínili a já bych chtěla něco zopakovat. Takové obecné pravidlo. Myslím si, že bychom se v Evropské unie eh, měli zaměřit eh, především na to, abychom nebyli příliš preskriptivní, protože cokoliv děláme, nemůžeme považovat za všelek, protože eh, v různých místech Evropy eh, z hlediska geografického budou různé tlaky na různé způsoby dopravy. Každopádně si myslím, že je správné, že Evropská unie jedná a je dobře, že jedná dobře, ale členské státy mají odpovědnost. Jsou to členské státy a eh, případně místní samozprávy, které se tím musí zabývat. Eh, takže si myslíme, že nestačí říci dobře, eh, když vy to uděláte, protože zde je sdílená pravomoc. A pan Vandal eh, a někteří další se zmiňovali o důležitých záležitostech. Pan Groš se zmiňoval o fondu. Je to fond na co a odkud se do něj vezmou peníze? Samozřejmě podporujeme projekt TENT a podporujeme řadu dalších věcí, ale v pak se, ale musíme se zeptat, není zde příliš velká byrokracie, je veliký tlak na vlády, takže já opravdu nevím, k čemu by ten fond opravdu byl. Máme několik eh, rámců, eh, rámcových programů, eh, mám, to je jiná věc, ale fond pro dopravu v Evropě, nemyslím si, že bych takovou věc podpořila. A dále uznáváme přeshraniční eh, záležitosti. V městských státech to není eh, tak moc záležitost eh, Spojeného království, ale chápeme, že vy potřebujete velmi dobrou spolupráci v tomto smyslu a podporujeme to. Dále mezinárodní dimenze. Hovoříme o železnicích, hovoříme o silnicích. Myslím si, že to je důležitá věc. Částečně souhlasíme eh, eh, s významem letecké eh, dopravy, nebo s tím, co říkáte, ale podíváme se na příklad jako je Irsko. Tam jsme liberalizovali leteckou dopravu a pak tady máme námořní dopravu. Máme dotace v různých oblastech a máme taky takzvaný trading block, a jsou určité země, eh, které eh, příliš často zneu, využívají eh, letecké dopravy tam, kam se mohou dostat po moři. Takže myslím si, že bychom měli mít stejné podmínky pro všechny. A legislativa, která bude schválena tímto parlamentem, by měla vycházet z toho, že budeme eh, globální obchodní blok. A nakonec bych ráda řekla, pokud jde o Evropskou komisi, že je velmi snadné jednat s DG eh, trans, doprava, ale někdy v případě DG životního prostředí, a to není věc osobní, to je obecná záležitost. E, tady vidím podle zkušeností parlamentu, e, že je zde e, určitý problém uznat dopravní systémy jako systémy, které generují Eh, bohatství a eh, jsou eh, určitou motorárnou nebo určitým motorem. A myslím si, že tímto je třeba se zabývat. A já nikdy mám pocit, že tam jednám s lidmi z jiné planety. A to opravdu není možné. Tam jde o to, že se nebude dávat přednost někomu či něčemu, ale že se to prostě vezme v úvahu tak, aby všechny členské státy z toho měly prospěch, protože opravdu my musíme být vidět jako, vidět jako jeden blok, který bude eh, obchodovat s eh, se zbytkem s ostatními. DG Environment není z jiné planety, mám pocit. Pan Kancl, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo první řadě bych chtěl poděkovat panu kolegovi Grošovi za zprávu. jsou zde dvě, tři věci, které bych k tomu rád dodal. Já jsem si četl eh, dokument Komise o strategii 2020 a nevidí tam nic týkající se udržitelného vývoje pro dopravní infrastrukturu. Ale tento důležitý dokument by měl eh, brát v úvahu do, eh, dopravu, protože i ta je zcela zásadní pro obchod a zaměstnanost, čili by měl jí věnovat alespoň minimální pozornost. A já jsem byl zpravodajem eh, k této záležitosti této záležitosti nebo v podobné záležitosti ta zpráva byla jednomyslně přijata. Jde o ekologické eh, dopady eh, dopravy a cíle pro rok 2020. Hovořilo se i v tomto výboru o bezpečnosti inteligentních dopravních systémů. A dovolte, abych se o tom nyní znovu zmínil. Jsou zde dva aspekty. Programování nebo plánování a potom skutečná realizace. Plánování je historicky důležité a my pod potřebujeme zjednodušovat, tak aby tyto toky eh, neprocházely jednotnými jednotkami dopravy, ale musíme eh, dát dohromady všechny způsoby dopravy. Samozřejmě, že jde také o dopravní uzly v rámci té interoperability a intermodality. To jsou skutečně velmi důležitá hesla v rámci eh, programování. Pokud jde o ty dopravní proudy, tak my musíme analyzovat jednotlivé způsoby dopravy a musíme eh, také eh, zmínit jednotlivé uzly a už tím se posuneme o kousek dopředu. V Evropské unii se to dělá trochu jinak než v celoevropském rámci. Nicméně potřebujeme oba systémy e, do značné míry propojit. Zažíváme globalizaci všech zemí v Evropě. A nyní mi dovolte říci něco k té vlastní realizaci. Španělský ministr to řekl již při slyšení a řekl to také nový komisař při své prezentaci. Je totiž důležité, abychom vytvořili fond. Je to přesně ten fond, o kterém hovoří i pan Groš ve své zprávě. Zároveň je ale důležité, aby do tohoto fondu plynuly nejen peníze z jednotlivých členských států, protože se musí skutečně jednat o velmi specifickou instituci. Musí se jednat o fond, který se bude věnovat celé oblasti dopravy. Není možné, abychom tam e, zpracovávali i jiná témata, například z oblasti energetiky. Musí se skutečně jednat o specifická opatření. A musí to být jakési doplnění stávajících finančních fondů. To je skutečně velmi důležité, protože my, kteří e, Provádíme to programování již delší dobu, v tom vidíme trochu světlo na konci tunelu. Pan Elias, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych blahopřát zpravodaji i stínové zpravodajce za práci. Je to text, který nám umožní Eh, dále přemýšlet. Chtěl bych se soustředit na dvě věci. Za prvé fond, který se zde objevuje, a za druhé na eh, platformy nebo intermodální propojení. Pokud jde o dopravní fond, byl bych rád, kdyby zpravodaj zahrnul do parametrů eh, bezpečnost. Je to věc, která je podle mého názoru velmi důležitá pro to, abychom mohli rozlišovat mezi různými modalitami nebo způsoby dopravy. Za druhé si myslím, že bychom měli zahrnout také kritérium pro přidělování těchto fondů eh, dvou, dvojfázově. Za prvé tedy v původní fázi eh, ten fond by se používal pro překonávání eh, omezení nebo limitů jednotlivých způsobů dopravy. Pokusím se to vysvětlit. Pokud dneska oceňujeme prostřednictvím fondů systémy dopravy, které už fungují a které mají vysoké eh, parametry vlastně diskriminujeme eh, další systémy, které mají také vysoké parametry, ale které jich eh, ještě nedosáhly z různých důvodů. Eh, například jde o, protože ty země vstoupily do Evropské unie nedávno, že je tam problém v periferních oblastí, což poškozuje vlastně cíle a já si tedy myslím, že by bylo dobré, kdybychom zavedli systém vnitřní solidarity mezi jednotlivými teritorii a potom přechod do druhé fáze. My jako parametr přidělování bychom mohli využít eh, tyto, řekněme, prémie. To znamená upřednostňovat nebo zvýhodňovat sítě, které plní cíle. Takže pokud tam neza, nezahrneme takovéto rozdělení, eh, takovéto dvě fáze, budeme mít dvourychlostní Evropu. Jedna, která na tom bude lépe a druhou, která bude zůstávat pozadu. A dále bych chtěla hovořit, pane předsedo, chtěl hovořit, pane předsedo, o platformách nebo intermodálních eh, propojeních. Toto je téma, které může eh, být zajímavé. Především jde o eh, vnitrozemskou plavbu. Sem můžeme eh, začlenit říční dopravu, která bude používána jako Eh, regulérní cítě, teď nemám na mysli jenom kanály mezi řekami, které se v Evropě použí, eh, používají, eh, nemám na mysli také jenom cesty například mezi řeckými ostrovy, tedy mezi tyto, ná, tyto námořní cesty nebo cesty mezi hlavním městem a těmito ostrovy protože tyto trajekty taky by měl mít možnost využít těchto fondů. Děkuji vám, pane předsedo, za eh, trpělivost a žádal bych zpravodaje, aby se zaměřil na tato témata. Jsem ochoten s ním spolupracovat a poskytnu své návrhy písemně. Komise, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také panu Grošovi za tuto eh, zprávu Eh, která eh, nás eh, provokuje k myšlenkám a děkuji paní Foster za to, co řekla o generálních ředitelstvích. Počkáme samozřejmě na konečnou zprávu a na kolektivní moudrost tohoto výboru v ní vyjádřenou. Nyní bych chtěla říct si pár předběžných zpráv. Komise vítá zprávu, která podporuje hlavní orientaci politiky předsedy Barosa, pokud jde o dekarbonizaci, dále i záležitosti komisaře Kalase. Komise eh, si především váží eh, cílů, eh, politických cílů, které se objevují v této zprávě, především pokud jde o efektivnější komodalitu a větší otevřenost mm, železniční silniční opravy, vytvoření, vytváření sítí a samozřejmě budeme spolupracovat na možném vytvoření jednotného finančního nástroje pro financování dopravy. Komise se zaměřuje na financování do roku 2020 a nikoli 2010, jak se objevuje tady. To je možná tisková chyba. Ale eh, ne všechny cíle jsou špatné v principu a eh, jsou, vybrali jsme eh, nebo můžeme jakoliv vybrat cíle týkající se počtu obětí na silnicích ale měli bychom být opatrní, pokud jde o agentury právě kvůli subsidiaritě a předpokládáme, že nebo myslíme si, že je potřeba udělat další analýzy, pokud jde o měřitelné cíle. Máme zde 20% snížení emisí pro silniční dopravu, máme zde sektorové cíle a e, žádný jiný sektor v ekonomice vlastně Eh, zde nemáme. A to je problém, protože je třeba se podívat na interakci eh, v tomto smyslu na eh, emise automobilů, kamionů a, a obnovitelnou energii v dopravě. Doporučuje se dodatečná analýza týkající se emisí, protože 20% snížení a emisí z letecké dopravy je podle mínění komise velmi ambiciózní cíl a budeme dále analyzovat, zda nejsou hm, efektivnější eh, možnosti, jak těchto cílů dosáhnout. A jak jsem říkala, čekáme na vaši konečnou zprávu a na další informace, eh, pokud jde o strategii 2020. Komise začala pracovat na Bílé knize. V druhém pololetí roku 2010 proběhnou externí jednání a e, budeme, předložíme na, na, jejich, na, na, na jejich základě výsledek kolektivní e, práce komise. Děkuji komisi. Pane Groši, chcete udělat schrnutí rychle? Ano, pane předsedo, budu stručný. Chtěl bych poděkovat všem předřečníkům za příspěvky a chtěl bych poděkovat i tím, těm, kteří nesouhlasili s určitými návrhy. Má to alespoň tu výhodu, že přesně víme, kam orientovat další práci. Můj dík patří komisi. Vím, že zde v našem výboru společně s komisí se musíme soustředit právě na transport, na přepravu a dopravu. Protože nemáme žádné pochopení pro to, že některé další oblasti jsou preferovány. Musíme být seriózní v této věci. A když nám se nepodaří nalézt tu základní linku, tak to udělají za nás ostatní. Musíme snažit se být účinný jak na komisi, tak u nás v našem výboru. Nemohu se zabývat všemi připomínkami. Možná spíš vyberu některé, jako pan Foster a Harms ty hovořili o, o fondu pro transport a o agenturách a řekli, že pro ně by to bylo problematické vytvořit eh, takovýto fond nebo další agenturu. Ale to je záležitost, o které mohu dále diskutovat. Když vytvoříme nějaký finanční nástroj, tak ten musí být efektivní a musí mít evropský charakter a měl by mít doplňkový charakter k politice dané země či regionu a neměl by ho nahrazovat. Myslím si, že to, o čem hovoříme teoreticky, by mělo být také opatřeno určitými finančními zdroji. Co se týče agentury, tak jsem pro agentury, kteří splňují evropskou roli a které jsou skutečně účinné. Samozřejmě bezpečnost, ta tam patří. To je jednoznačné. Mně šlo pouze o to, že jsem chtěl říci, že když v budoucnu budeme mít nějakého evropského regulátora, a my zjistujeme, že ty národní pravidla nejsou zcela produktivní, ba naopak jsou kontraproduktivní, tak v takovémto případě by určitá agentura mohla přebrat roli tohoto koordinátora. A nyní k vnitřním trhu. Když si přečtete ten návrh o vnitřním trhu, tak si myslím, že vnitřní trh je skutečně cílem, Cílem je dokončení vnitřního trhu, ale samozřejmě ne, ne na úkor jiných věcí, ne na úkor sociálních záležitostí a environmentálních záležitostí. To je součástí textu. Pan kolega Krama měl pár negativních poznámek. Vy jste řekli nějaká čísla, já nemám žádný problém s tím, abych je doplnil do zprávy, ale myslíme si, že chceme přeci se zaměřit na nové věci. Jde O ta procenta, která byla navržena, to nejsou procenta, která jsem si vzal nějak z váku a ze vzduchu, ale to jsou procenta, o kterých hovoří dopravní experti. Mezi 2005 až 2010 došlo o snížení o 40 ale bohužel těch 60 bychom měli i nadále snižovat. V roce 2010 budeme hovořit o globální redukci zhruba o 80 Podle mě je to vynikající výsledek a z toho důvodu o něm můžeme diskutovat i dál, ale vycházíme ze stelné filozofie. Další kolega ten narážel na nehodu v neštěstí v Belgii a řekl, že musíme vykonávat určitý nátlak. Ale já jsem o tom jasně hovořil v cílech. Komise v této souvislosti také sdělila, že v současné době máme technologii, ale bohužel nemáme prostředky na to, aby byla tato technologie použita. A z toho důvodu jsem tady definoval nový cíl a řekl jsem, že vše to, co je poskytováno nově, tak musí odpovídat kritérium interoperability. Samozřejmě, že v železnici musíme eh, se zaměřit na bezpečnost a musíme nakupovat takové technologie, které zaručují bezpečnost. A my vytváříme první předpoklady a na základě nich dochází ke zlepšení. A podle mého názoru už to samo o sobě je zajímavé. Děkuji také liberálům, kteří hovořili na téma vnitřní trh. A to jde ruku v ruce také s připomínkami jiných frakcí. Dokončení vnitřního trhu, to je samozřejmě jasné, ale nesmí to jít na úkor dalších odvětví. Hovořila také frakce zelených, s tím také souhlasím a to, co řekl kolega Kašen, znamená, že udržitelný vývoj v oblasti transportu nebyl tady zcela evidentně zmíněn, ale náš pan komisař by měl poukázat na to, že hodnota transportu není pouze obchodní jednotka, ale má také sociální konotaci. A pan eh, komisař, když se vyjádří tímto směrem, tak ho můžeme plně podpořit. A na závěr, pane předsedo, bylo by dobré, aby lhůta po pozňací návrhy nebyla příliš dlouhá, ale musí být dlouhá natolik, nebo eh, délka musí být dostatečná pro to, abychom tam mohli zapracovat pozměňovací návrhy eh, kolegů, čili tak tři až čtyři týdny a na základě těchto návrhů budu moci hovořit nejen se stínovými zpravodaji, ale se všemi. A nám jde o to, aby jsme hlasovali ne v dalším zasedání, ale v přespříštím zasedání až. Což znamená, že máme měsíční lhoutu pro pozměňovací návrhy a nejméně šest týdnů pro to, abychom uh, tyto pozňací návrhy mohli úspěšně prodiskutovat a konečné hlasování v tomto výboru by se konalo v dubnu nebo nejpozději květnu, tak aby před letní přestávkou jsme mohli tento dokument odsouhlasit. Děkuji. Ano, děkuji, pane Groši. Pokud jde o lhůtu pro pozměňovací návrhy je to 1. března. Tu máme stanovenou, pokud ji nechcete ještě dále odložit, ale to by byl problém. Takže hmm. vaše doporučení je po 1. březnu. Můžeme to tedy e, takto přijmout, ale museli bychom to posunout. Já bych rád navrhl, abychom měli tři minimálně tři, když ne čtyři týdny na to, abychom ty návrhy připravili a abychom tedy dali všem čas na to, aby je také předložili, podali. Navrhnul bych tedy, abychom eh, stanovili 15. března, protože tím budeme mít čtyři eh, týdny, pak Eh, jsou eh, Velikonoce, takže 15. března a pak eh, pro pozměňovací návrhy a potom se podíváme na to, jak to půjde dál. Znamená to tedy, že budeme hlasovat ve výboru v ve výboru v květnu, anebo v květnu budeme už hlasovat v plénu, nebo to bude na jaře. Myslím si, že to musíme se snažit, aby to bylo na květnovém plenárním zasedání. pokud eh, se rozhodneme, nebo pokud jsme se rozhodli posunout lhůtu pro pozměňovací návrhy, tak se musíme podívat, kdy máme schůze výboru. Ano, já tomu rozumím, ale návrh je tedy 15. března. Takže 15. března 12 hodin. Lůta pro pozměňovací návrhy. Děkuji vám a jsme, trošku jsme opožděni, možná proto budeme muset platit určité kompenzace, ale další bod na pořadu jednání eh, jsou bezpečnostní eh, eh, poplatky nebo bezpečnost za poplatku na letišti je zhruba 80 pozměňovacích návrhů. Pan Lajkfri, máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se budu snažit něco napravit co do času a nebudu hovořit příliš dlouho. Situace je taková, že je možno říci, že existuje velká jednota právě v těch podstatných záležitostech mezi spravodajem a mezi stínovými spravodaji. Pane předsedo, dávám vám plno za pravdu, že existuje celá řada pozňovacích návrhů, které mají stejnou výpovědní schopnost. Co se týče shareholder, tak eh, ti eh, provedli skutečně dobrou lobbyistickou práci, ale i přesto si myslím, že nebude zas až tak komplikované, abychom mohli relativně harmonicky hlasovat. Směr eh, těchto pozňacích návrhů je následující. Jedná se o sítě různých letišť. Možná, že tady došlo k určitému nepochopení, protože někteří navrhovatelé si mysleli, že já jsem tyto sítě již zohlednil, ale možná, že bude nejlepší, abychom diskutovali o tom, jak združíme některé pozňací návrhy dohromady, tak, abychom došli k lepšímu pravidlu. Nejsme si ani tak zajedno v tom, jak klienti budou informováni o tzv. bezpečnostních poplacích. Existují zde dvě filozofie. Jedna filozofie spočívala v tom, že by se měly účastnit zasedání jednotlivých krémí, která jsou příslušná, ale někteří kolegové řekli, že za určitých informací se budou projednávat určité bezpečnostní relevantní informace a e, někdo nemá legitimaci se účastnit tohoto procesu. Tudíž jsme se snažili nalézt určitý kompromis, který by zohlednil obě tato hlediska. A chtěl bych poděkovat za pozměňovací návrhy zelených, které nemají technický charakter, ale jsou výsostně politické. Tyto pozměňovací návrhy jsou důležité a já je podporuji. Divergence, různé názory mezi námi, ty se týkají otázky velikosti letišť které by spadaly pod toto rozhodnutí. Existují takzvané tři zásady. První, veškeré komerční letiště by potom měly spadat potom. Za druhé, pokus takzvané komerční eh, letiště od jednoho milionu klientů a potom třetí pokus od pěti milionů. Já nevím, zda má smysl dělat takovéto rozdíly u obecných nákladů, ale co se týče bezpečnostních náhladů, tak tam je to poněkud ožehavé. Ale myslím si, že všechny komerční letiště by měly spadat pod tuto úpravu. Některé další Úpravy se zabývají například cenami změn, co se týče bezpečnostních opatření. Mně zatím není jasno, zda to je účelné a to ve spolupráci se všemi frakcemi. Že tam bychom měli být jednotní, abychom ty bezpečnostní poplatky zmaximalizovali nebo učili maximální úroveň pro tyto proplatky. A muselo by to samozřejmě spadat pro, pod schéma EU. Jak to všechno souvisí s tím mechanismem spoždění, tak to zatím není zcela jednoznačné. Ale s ohledem na pozměněný základ v návrhu si myslím, že by to nebylo účelné. Jinak eh, jsou všechny záležitosti jasné až na 67. od liberálů. Tento pozměňovací návrh jsem nepochopil ani v angličtině, ani v němčině, ale možná, že to můžeme potom vyřešit vzájemně. Děkuji vám. Eh, děkuji, pane Lightfriede. EPP, pan Osadom, prosím. Děkuji bardzo, paní předsedničance. Eh, chtěl bych na vstępie oczywiście poděkovat. Eh, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval zpravodaji za velmi dobře odvedenou práci a za to, že je vždy ochoten se s námi setkat a spolupracovat. Jsem přesvědčen, že se nám podaří v mnoha eh, hlediscích dosáhnout kompromisu. Chci, chtěl bych eh, také vyjádřit přesvědčení, že v následujících dnech se nám podaří vyřešit otázku transparentnosti a e, pokud jde o náklady, které se účtují cestujícím za bezpečnost, myslím si, že e, by toto mělo být staženo k celému postupu bezpečnosti. A e, zákazníci nebo cestující by měli být přinejmenším informováni o nákladech na bezpečnost, které jim jsou účtovány. Takže doufám, že v následujících dnech se nám podaří dosáhnout kompromisu a do, děkuji za spolupráci. E, děkuji a paní Plašart týkající se pozměňovacího návrhu 16. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručná, protože musím záhy odběhnout do jiného výboru. Děkuji panu zpravodaji za jeho poznámky. Jde o poplatky pro letiště. Mám pocit, že tato spolupráce není eh, sama o sobě špatná, nicméně by tady mohlo dojít k určitým posunům a to je ten eh, háček ten návrh zelených se mi moc nelíbí. Zelení jsou sice velmi milí, inteligentní, nicméně liberálové jejich návrh nepodporují. A nyní k tomu číslu, k tomu návrhu 67. Pojďme se tedy podívat na tu motivaci v Nizozemsku. My jsme chtěli uživatelům letišť poskytnout vhled do toho financování bezpečnosti a myslím si, že stanovování poplatků za bezpečnost musí vycházet z toho, že tedy budeme vědět, kdo bude zodpovědný za výběr těchto poplatků a to eh, tedy musí být v souladu s ustanovením o Omlouvám se, skutečně musím odběhnout. Pokud tedy jde o ten pozměňovací návrh číslo 67, tak tomu říkám ano. Eh, děkuji, paní Plašart. Já si nemyslím, že to je takhle jednoduché. A každopádně dávám slovo paní Lichtenberg za zelené. Frau Kollegin. Děkuji. Paní kolegyně, mohu říci, že i já uh, mám pocit, že někteří uh, liberálové jsou velmi sympatičtí, ale jejich návrhy týkající se sociálního dumpingu zkrátka podpořit nemohu. To znamená, že uh, to zkrátka nejde. A nyní se pojďme podívat na důležitá témata v této oblasti. Ano, pokud jde o transparentnost, to je naprosto správné a právě v oblasti letectví. Pokud jde o subvence a skrytá, sub, skryté subvence letecké dopravy, tak je to více než nutné. Je to velmi naléhavé a proto jsem pro veškerý přístup, který se snaží o větší transparentnost v letecké dopravě. Považuji to za nezbytné, protože mám pocit, že se tady velmi rády zavírají oči. Pokud tedy hovoříme o oblasti bezpečnosti, pokud se přesně nepodíváme, jak to funguje a nestanovíme jasná pravidla, tak, a to nám musí být jasné, protože s tím máme zkušenost, tak je to eh, právě taková eh, mezera pro skryté subvence. Podle mého pohledu, podle mého názoru je to tak, že již dlouhá léta se tady pracuje nesmírně netransparentně, nesmírně neprůhledně, jsou tu posouvány náklady sem a tam a já si myslím, že veřejná diskuze o tom, to znamená eh, otázka transparence, by měla být ústřední. Pokud jde o ty náklady, o přebírání nákladů, tak bych ráda konstatovala, že nechápu, že za špatnou politiku, eh, že tady eh, budu brána jako rukojmí, když řeknu, že v rámci mezinárodní eh, politiky jsou tedy často zaujímána úplně eh, eh, zvrácená stanoviska. Já si myslím, že to si musíme uvědomit. Ale na druhé straně tomu nemůže být tak, že stát zkrátka bude něco platit, budeme po něm požadovat peníze, aniž bychom provedli inteligentní odhad dopadů, velmi rozsáhlý odhad dopadu. Já tady hovořím o diskuzi o těch tekutinách nebo o těch skenerech nových. Já si myslím, že my, pokud jde o bezpečnost, jsme ti nejlepší profesionálové my skutečně se snažíme všechny problémy technicky vyřešit a vedeme o tom velmi dlouhé diskuze. Já si myslím, že je velmi dobré, když budeme mít eh, kvalifikovaný personál, který bude pracovat na letištích a který se tedy stane zárukou bezpečnosti. Zároveň jsem pro férové rozdělení nákladů. Zároveň si ovšem myslím, že státy, které zcela svévolně Eh, provádějí určitá bezpečnostní opatření pouze proto, aby vytvořili iluzi bezpečnosti eh, v rámci letecké dopravy, zároveň takováto bezpečnost nikdy není zaručena a proto si myslím, že bychom tady měli velmi pečlivě rozlišovat mezi tím, co je požadováno jako bezpečnost, všeobecná bezpečnost a těmi pravidly, které tady zavádí v, s velkým nadšením jednotlivé členské státy. Já si myslím, že eh, dobře kvalifikovaný personál je stále ještě tou nejlepší zárukou bezpečnosti a proto prosím, aby naše pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem, byly eh, podpořeny. Děkuji panu kolegovi Lightfriedovi za jeho velkou snahu eh, v této oblasti. Děkuji. Děkuji, Mrs. Foster. Eh, děkuji, pan, paní Kosta. Eh, děkuji, v první řadě bych ráda poděkovala panu Letridovi, který zorganizoval velmi dobrou schůzi, diskutovali jsme velmi užitečně a fakt je, že jdeme stejným směrem. Jsou tři nebo čtyři oblasti, ale kde samozřejmě máme trochu jiné stanovisko nebo se zaměřujeme na něco jiného. Za prvé bych chtěla se zmínit o dodatečných bezpečnostních opatřeních. Víme, že rada to nenávidí, víme, že členské státy to taky nemají rády, protože eh, ale my si stále myslí, myslíme, že členské státy by měly platit za dodatečná bezpečnostní opatření, která zavedou. A tím se vracíme na 23. 20, vracím k 23, 20. A bez ohledu na to, když hovoříme o těch eh, tělesných skenerech, Eh, tak já s tím velmi nesouhlasím. A za to nebudeme také platit. Takže to je podle mého názoru neuvěřitelné, jak se tato věc vyvíjí. A dále zpravodaj říkal, že máme pár mm, myšlenek, ideí týkající se rozsahu působnosti. Zde myslím, že bychom se měli držet směrnice o poplacích a těch pěti milionech, milionů, e, protože jsme proti příliš velké byrokracii a zatěžování eh, letectví. A eh, když chceme eh, předložit ten argument transparentnosti a když říkáme, že cestující musí vědět, za co platí, tak tady máme také rozpor, protože já se domnívám, pokud jsem správně rozuměla panu Lightfieldovi, že hovoříme o obchodní osobní dopravě. A pokud jde o, tom, eh, o ten argument, i když je to trochu takové neobratné, eh, prostě na letišti musí být takový systém, který prokáže, že není eh, neobratný nebo nešikovný, že není příliš byrokratický a musí, může to prokazovat prostě jednou za rok nebo jakkoliv. Já si myslím, že takhle by to bylo nejjednodušší. A pokud jde o skupiny o cestující a, a jako skupinu, kteří se mají účastnit diskusí, tak eh, já si myslím, že letiště eh, musí být nést odpovědnost. Mm, místní samozpráva, které podlehají, musí nést eh, odpovědnost za to, proto a cestující jsou konečným uživatelem a dostane určitý bonus v tom smyslu, že eh, budou vyslechnuti, pokud jde o bezpečnostní otázky. A pokud jde o transparentnost, tedy ke které se znovu dostávám, tak já jako cestující, prostě mně je to jedno, jaký je jaká je část poplatků v letence za bezpečnost. Jenom předpokládám, že ta částka bude správná, že bude férová. Prostě určitá část to eh, té ceny letenky se na to využije a mě konkrétně nezajímá, kolik to bude konkrétně. Eh, Mys, s panem Lightfriedem v určitých smyslech, v určitých bodech nesouhlasíme. E, určitě se dostaneme ještě blíže a uvidíme, jak to taky dopadne při závěrečném hlasování. Paní Diverek, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já skutečně souhlasím s těmi návrhy, co se týče letecké bezpečnosti. Již celá řada let eh, komise bojuje za to, aby byl nastolen následující princip, což znamená, že větší bezpečnost by měly nést jednotlivé členské státy. Bezpečnost se netýká pouze cestujících, ale týká se všech občanů. A vidíme, že 11. Eh, září 2001 eh, došlo ke zničení dvou věží v New Yorku, což znamená, že to nejsou pouze členské státy, které musí bojovat proti eh, terorismu. Já si myslím, že jednotlivé státy buď částečně nebo úplně platí za tato bezpečnostná opatření. Měli bychom bojovat až do poslední kapky krve za pozňací návrh 29. Co se týká nediskriminace a co se týče transparentnosti poplatkům, tak si myslím, že tato směrnice by měla zavést skutečně jednotný systém placení takovýchto bezpečnostních poplatků a jednotlivé členské státy by měly mít eh, právo vybírat takovéto bezpečnostní poplatky. Eh, například Francie, eh, Španělsko, to jsou státy, kde skutečně o této věci rozhoduje parlament. A to je právě součást tohoto pozňácího návrhu 79, který jsem dala k dispozici. Děkuji. Velmi stručně bych chtěl poblahopřát panu zpravodajovi. Myslím si, že je to skutečně velmi důležitá materia. Máme dva pozměňovací návrhy, které eh, se týkaly zelených nebo byly podány zelenými. Uh, a já e, velmi dobře chápu pozňací návrh 37, e, protože nelze penalizovat jednotlivé dopravní prostředky takovými to bezpečnostními poplatky, hlavně takové, e, které jsou ekologické. Ale Možná, že bychom na určité typy dopravy mohli odlehčit právě tyto poplatky. Ale nebude to znamenat menší bezpečnostní opatření. Železnice podle mého názoru je také určitým bezpečnostním problémem. Například boj proti terorismu. To jsme viděli ve Španělsku před určitou dobou. A je poněkud komplikované se soustředit jenom na železnici v tom směru, že řekneme, že je třeba snížit takovéto poplatky. Já si myslím, že musíme zvyšovat bezpečnost. A tento pozňací návrh by mohl vést k určitému uvádění k omyl, protože a má, druhá poznámka se týká 38. Já nevím, já jsem eh, ten text eh, v Němčině neměl, ale eh, stojí tam, že posílení investic na letištích by nemělo mít za následek šetření nebo úspory my nemůžeme přeci stigmatizovat to, že když dojde k úsporám, takže by to bylo špatné. My nemůžeme investovat jenom proto, aby to mělo nějaké negativní následky. Bylo by efektivnější, aby ty dopady tady byly jednoznačně věščeny. Možná, že e, místo slova efe by tam bylo lepší mít cíl. A to asi je cílem tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji. Pan Kuhn. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se vrátil k tomu vysvětlení. Když tady máme poplatky za bezpečnost letiš, když o tom diskutujeme jakých částek se to týká, pokud jde o jednu letenku, protože by to bylo velmi zajímavé, tak abychom, eh, abychom aby se to tady vykrystalizovali z celé té diskuze, když eh, tady říkáme, co všechno chceme platit a že to tady eh, přeúčtujeme těm pasažérům, tak jak se to tady říká. Často se tedy říká, že my tady přimoříme oko, abychom to mohli potom přeúčtovat pasažérům. Potřebujeme tedy od komise jasnou informaci o tom, kolik to vlastně celkem vzato stojí. Když jsem tedy eh, dělal určitou rešerši a když jsem se díval na situaci eh, na německých letištích, tak je to mezi 70 centy a eh, jedním eurem 20. A když se tady podíváme na ty tělesné skenery, tak je to ještě dalších 30 centů. To znamená, že my eh, tady nemůžeme mít eh, najednou, najednou, eh, najednou nějakou smíšenou cenu. Já si myslím, že to musíme jasně odlišit a to je výsostný úkol. Pokud tedy spolková policie tady plní svoje úkoly, tak musí jasně říci, o jaké částky se v posledku jedná. Protože jen tak se nám podaří vést klidnou nevyhrocenou diskuzi. Musím říct si, pane eh, Lightfriede, že jste odvedl dobrou práci a že se vám tedy podařilo dosáhnout kompromisu, který je, jak doufám, pro nás pro všechny přijatelný. Děkuji. Dříve než předám slovo komisi, tak si dovolím eh, přednést několik slov sám. Já ten pozměňovací návrh číslo 29 podporuji, protože si myslím, že je velmi zvláštní, že si členské státy myslí, že pasažéři, tedy cestující, by měli eh, nést veškeré náklady na to, eh, abychom tedy eh, zabraňovali teroristickým útokům. Musíme se podívat na seznam registrovaných subjektů a musíme si uvědomit, že tyto subjekty často útočí na členské státy a právě proto musí příslušná opatření přijmout členské státy tak, aby chránili veřejnost. Musím říct si, že to v určitém smyslu existuje jistá anomálie. Ve všech ostatních oblastech za bezpečnost platí stát a v letecké dopravě by to měli platit cestující a proto tedy jsem proti eh, pozměňovacímu návrhu číslo 29. Zároveň bych rád vyslovil určité varování. Rada se tomu eh, zákonitě bude bránit. Možná, že bychom měli přijmout eh, rozhodnutí, která eh, tady vylepší celý ten návrh. Já si myslím, že eh, se tady i v radě nakonec posadí zdravý lidský rozum. Pouze jsem chtěl vyslovit určité varování. Pokud je to všechno míněno vážně, tak eh, děkuji tedy panu zpravodaji za to, ale buďme ochotni tedy jít kůží na trh a smířit se s tím, že ta zpráva bude případně zamítnuta. A nyní se pojďme podívat na další bod. Já sám eh, nechápu, jak letiště, které ročně přepraví pět nebo milion cestující, eh, by eh, mělo být tady bezpečnější než nějaké malinké letiště. Já si myslím, že jde přeci o bezpečnost, že nejde o ekonomická hlediska. Ale nakonec nemůžete argumentovat bezpečností v tomto smyslu, že a argumentovat tím, že potřebujeme nějaký absolutní práh, protože někdo si to může dovolit, kdežto někde jinde by to bylo obtížnější. Tyhle ty dva cíle eh, jdou spolu. Členské státy platí, čili nepotřebujeme práh, protože platí členské státy. A jak říkala zpravodaj a paní Foster, eh, všechna eh, komerční letiště by se měla být zahrnuta protože eh, všude, eh, má, eh, všude je bezpečnost, čili kde je obchodní provoz, tam by to mělo být. Ale pět milionů jako práh, to je prostě směšně vysoké číslo, podle mého názoru, když hovoříme o bezpečnosti. A fakt je, že tito lidé eh, mohou říci, že za eh, ochranu určitých letišť se musí platit, protože členské státy tedy nebudou platit. My tady máme otázku toho těch poplatků. A eh, pokud tedy jsou, tak je jedno, jaký je práh, protože bude platit členský stát a proto by se měla patřit všechna letiště. To musíme říci zcela jasně. Jinak zpravodaj odvedl vynikající vynikající práci, protože je to téma obtížné a citlivé. My jsme zde už tedy byli paní Foster a další, eh, když eh, parlament se vzdal eh, jednání nebo vzdal dohodování minule a my nechceme se tedy takto vzdát znovu. Eh, prokud eh, rada se nevzdá toho požadovku eh, těchto poplatků, tak my jim to hodíme na hlavu. Za komisi pan Sibon. Děkuji, pane předsedo. Přeji všem dobrý den vzhledem k tomu, že zpravodaj je Rakušan, budu používat svůj, budu mluvit svým rodným německým jazykem. Pane předsedo, já si myslím, že my jsme o tomto záměru v našem výboru diskutovali již dvakrát a můžeme konstatovat, že cíle, které sleduje e, komise tímto návrhem náš výbor sdílí. Jde totiž o to, abychom díky příslušné směrnici e, zvýšili transparentnost e, při ochraně před protiprávními akty. Zároveň tedy eh, se musíme snažit o dobrou spolupráci s letišti a musíme se také snažit o to, aby ty eh, poplatky, které jsou vybírány, dobře zohledňovaly náklady, aby se tam neskrývaly jiné věci. To je samozřejmě velmi pozitivní návrh komise. Dovolte mi, abych řekl ještě dvě nebo tři slova, dříve než se tedy eh, vrátím k těm bodům, které tu již zazněly v rámci naší diskuze. Nejprve oblast použití. Vy sám jste to zdůraznil, velmi rozhodným způsobem jste se k tomu vyjádřil. Tento bod se v dosavadních diskuzích na Radě ministrů ukázal být velmi problematický. Většina členských států by byla proto, aby, abychom tedy zvolili eh, práh pěti milionů, tak jak je to ve směrnici o eh, letištích, ale aby se to tady přeneslo na eh, každou členskou zemi. Nicméně je to jedna komplikace. Pokud tedy odhlédneme od skutečnosti, že těch 5 milionů je příliš vysoké číslo, tak je tu ještě jedna komplikace. Eh, v textu eh, směrnice o letištních poplatcích je zmíněna stížnost, která byla předložena Evropskému soudnímu dvoru a v této stížnosti je tedy řečeno, že by eh, do oblasti působnosti té směrnice o letišních poplacích mělo eh, patřit každé letiště. Musíme tedy vyčkat, nicméně právníci říkají, že není vyloučeno, že soudní dvůr vyhoví této argumentaci, že by tu tady mohlo docházet ke, k diskriminaci. Tento argument by tedy odpadl a myslím si, že bychom eh, s tím limitem, že bychom tedy eh, se museli držet toho limitu 5 milionů, což by znamenalo, že eh, v sedmi členských státech by ta směrnice vůbec nebyla uplatňována, což pro komisi samozřejmě není přijatelné a proto eh, tedy vítáme názory těch, kteří podporují náš návrh a sice to, že by se to mělo týkat všech komerčních letišť. Pokud by další diskuze měla vést k tomu, že tu bude stanovena určitá hranice, dejme tomu 1 milion, tak o tom budeme moci diskutovat. Nicméně těch 5 milionů je pro komisi e, nepřijatelné. A další bod, o kterém jsem chtěl hovořit. Jde o různé systémy, které jsou uplatňovány v různých zemích. I to zaznělo v naší diskuzi celé řadě členských států máme postupy, které jsou tedy uplatňovány na letištích. Eh, to znamená, že tedy poplatky jsou určovány v rámci jednotlivých letišť, ale zároveň tu máme postupy, kdy jsou ty poplatky stanovovány státem. Nějak nějakou státou, státem kontrolovanou eh, organizací. Bylo řečeno, že je to například ve Francii nebo ve Španělsku, ale myslím si, že i v Německu funguje podobný systém. Ne stejný, ale podobný systém. Pro komisi bylo těžké eh, všechno to zohlednit ve svém návrhu. Každopádně je potřeba, aby, ať už ten systém na národní úrovni bude jakýkoliv, abychom e, zachovali naše cíle, to znamená spravedlivost a transparentnost. To znamená, že musíme najít řešení, které toto všechno zohlední. A konečně poslední poznámka. My víme, že Evropský parlament, tedy výbor pro dopravu, co by výbor, který to má v gesci, je e, velmi proto, abychom měli takovou povinnost pro e, členské státy které eh, tedy zavádějí přísnější opatření, která jdou nad rámec evropské legislativy, aby tedy eh, tyto členské státy byly dočiny touto směrnici. Já vím, že to je velmi obtížná diskuze, že tu máme správnou analýzu, nicméně si nejsem jistý, jestli to, eh, ta hrozba, to znamená, že ten návrh potom nebude přijat, jestli je to tedy důsledek o který máme všichni zájem, protože my se tady snažíme o vytvoření lepší transparentnosti, snažíme se o odstranění diskriminace, to všechno jsme uznali. Nicméně pokud e, neprojde ten návrh, tak ztratíme i tyto cíle. To jsem chtěl dát pouze na zvážení, protože jinak si myslím, že máme co dočinění s velmi kvalitním textem a komise je s diskuzí, která na toto téma byla doposud vedena velmi spokojena. Děkuji. Děkuji vám. Eh, předpokládal jsem, že komise něco takového řekne a pro nové poslance teď jste viděli klasický příklad toho, co se stane, když začneme vyjednávat, eh, že se říká, ano, tohle to eh, dáme to, kdo zaplatí, to jsme měli minule, to jsme, eh, vlastně to se opakovalo eh, minule a doufám, že se to nebude opakovat znovu. Eh, pan Lightfried. Děkuji, pane předsedo. Já budu poměrně stručný. Děkuji všem kolegům za jejich poznámky, protože si myslím, že byly všechny velmi konstruktivní. Pane Sajde, já si myslím, že určitě se nám podaří najít kompromis, pokud jde o informace pro cestující. Pokud jde o to, co říkal pan Kuhn, tak to se mi velmi líbí, protože i my jsme zjišťovali, jaké možnosti zobrazení tady existují a e, také jsme dospěli k tomu rozmezí 70 e, až, centů až euro 20. E, to znamená, že, ale zároveň jsme našli i jiná čísla, takže vidíte, že je tady velký zmatek, pokud jde o výši tuto, těchto poplatků a já si myslím, že právě touto směrnici bychom to mohli změnit. Mám radost z toho, co říkala komise, pokud jde o oblast použití, protože si myslím, že to je velmi rozumné řešení a e, pokud to e, pro, pokud by to pro sedm členských států v Evropě nemělo smysl, tak by to nebylo přijatelné. To se musí jasně říci. Zároveň bych rád souhlasil s tím, že každý národní systém, ať už je jakkoliv eh, odlišný, má svoji legitimitu a měl by zůstat takový, jaký je, pokud se nám zároveň podaří dosáhnout transparentnosti. A proto i já mám o to velký zájem a myslím si, že se nám společně podaří toho dosáhnout. Nyní se pojďme podívat na ten pozměňovací návrh číslo 29. Ještě jednou. Mám stejný názor jako pan předseda. Souhlasím s tím, zároveň si dovolím k tomu přednést ještě jednu myšlenku. Nyní máme co dočinění s následující situací. Na jedné straně diskutujeme o směrnici, která má zavést transparentnost do poplatků za bezpečnost letišť. Ehm, zároveň ovšem e, je tu taková situace, že musíme vycházet z toho, že v příštích měsících se objeví některé návrhy komise, které E, oblast působnosti této směrnice změní. Určitě tu bude návrh o tělesných skenerech, bude tu něco o tekutinách a, a tak dále a tak dále. Já, si, já tady nechápu, a to řeknu naprosto otevřeně, proč e, na jedné straně jdou věci velmi rychle, proč tady rada e, projeví svoji vůli, ale na druhou stranu jsou tu věci, které se týkají stejných témat, proč by najednou rada měla dostat možnost to celé blokovat? Já si myslím, že od hlasování o SWIFTu už Rada pochopila, že Evropský parlament je rovnoprávným partnerem v rámci legislativního procesu, že to není pouze grémium, které hm, je méně cené. A proto navrhuji, abychom tento, aby tento výbor o tom ještě jednou diskutoval a že by že pokud by tedy rada nebyla ochotná eh, ke kompromisům, pokud jde o financování, tak bychom měli ještě jednou diskutovat o tom, jestli by nemělo smysl tyto budoucí směrnice a prosazování těch budoucích směrnic spojit s touto směrnicí, protože si myslím, že to spolu uh, souvisí a nechápu, proč my bychom měli projevovat flexibilitu a rada ne. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane Leitfriede, za to, že jste byl velkým diplomatem. Hlasování ve výboru bude 1. března a potom se předpokládá plenární hlasování na plenárním zasedání v Dubnu. Děkuji vám za diskusi a další je implementace železničního balíčku. E poslance bych chtěl připomenout, že e, koordinátoři se rozhodli v lednu pozvat e, komisi, aby se účastnila diskuse o implementaci železničního balíčku a to se objevilo ve zprávě z 2. prosince Komise o rozvoji železničního trhu. Dříve než dám slovo komisi, tak chci říci, že je správné říci, že tento parlament a konkrétně tento výbor je velmi nespokojen s úrovní implementace železničních balíčků v členských státech a právě z tohoto důvodu jsme vyzvali k diskusi s komisí a komise se snaží zajistit, aby všechny členské státy za zachovávali tedy zákonné postupy. Pan Pascalie je zde, ano, čili Pascarelli, jsem velmi rád, že jste přišel do tohoto až trochu jedovatého prostředí a co uděláte s členskými státy, které neplní železniční balíček. Eh, děkuji vám. Krátká odpověď je, že eh, zahájíme eh, postup za neplnění. A pak mám ještě dlouhou odpověď. A než začnu, tak chci říci, že i když se to přímo netýká tohoto tématu, o kterém diskutujeme, tak komise velmi lituje a chtěla by vyjádřit svůj smutek eh, nad železniční nehodou, které došlo v Belgii minulý týden, kde přišli o život lidé a k implementaci železničního balíčku a toho té, toho druhého a třetího pozměněného. E, došlo k určitým vývojům na železničním trhu prostřednictvím e, mechanismu, který se nazývá monitorovací schéma. A poslední zpráva, kterou jsme předložili na konci roku 2009, říká, že došlo k pozitivnímu vývoji na železničním trhu v období 2000 až 2009 a že Eh, tento, že železnice eh, získala ve všech oblastech eh, vlastně ten trh, který ztratila jak v nákladní dopravě, tak v osobní dokladě, dopravě i ve svých závazcích vůči cestujícím. A v členských státech, které přistoupily do Evropské unie, Eh, od roku 2004 vidíme, že výhledy rozvoje železničního trhu jsou pozitivní, roste železniční oprava a železniční doprava se lépe integruje do ostatních modalit eh, dopravy, ale máme zde hospodářskou krizi, která na začátku roku 2008 poskytla ekonomiky členských států a má velký dopad dopad na veškerou dopravu a především na železniční dopravu. A to samozřejmě ještě zvyšuje problémy, které máme. A jaké problémy nebo slab, slabé stránky to jsou, které, které máme v železničním systému v Evropě? Za prvé, eh, takzvaná finanční architektura. Podle našich směrnic členské státy mají povinnost vyvážit eh, rozpočty infrastruktury, protože tady je monopol. Je velmi časté, že infrastruktura patří členským státům a členské státy tedy mají eh, za povinnost eh, vyrovnat rozpočty eh, těch eh, správců infrastruktury. A na infrastruktuře se nabízí služby, které mm, a proto infrastruktury je třeba zachovávat v dobrém stavu, aby ji provozovatelé mohli využívat. To se tedy děje v celé Evropské unii a je to velký problém pro e, služby, e, které se poskytují na této infrastruktuře, protože v některých členských státech nejsou vlastně náležité plány pro rozvoj infrastruktury nebo pro rozvoj železnice obecně, obecně a e, nereagují dostatečně na tedy e, údržbu a rozvoj infrastruktury i dopravu na ní. Jsou velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a evropská legislativa je otevřená. Nechává spoustu věcí na úvaze členských států a měla by eh, spíš členským státům poradit, jak tato pravidla implementovat. A často, ne vždycky, ale často dochází k tomu, že eh, veřejné povinnosti, především v regionální dopravě cestujících, se ne vždycky zachovávají nebo dodržují, že ne vždy je dodržují organizace, které vypisují eh, výběrová řízení ani vlády. Toto jsou objektivní fakta, která se týkají železniční dopravy a která jsou důležitá. Jsou zde určité bariéry ekonomické i technické pro vstup na železniční trh, protože eh, tento mm, biznis, tato činnost je velmi kapitálově náročná a navíc je to eh, oblast, kterou všichni vidí a podmínky konkurence na železničním trhu jsou menší eh, nebo nižší, konkurence je tam nižší pardon, než jakou bychom očekávali. Máme pocit, že tam někdy je příliš velká regulace. Evropská unie stanovila pravidla, která jsou relativně jasná, ale implementace v členských státech je velmi nerovnoměrná a regulátoři, kteří se nazývají různě, v různých členských státech ne vždycky mají dostatečné pravomoci a dostatečnou nezávislost, aby eh, mohli působit a zajistit jednotné výchozí podmínky pro všechny v železniční dopravě zboží i osob a aby ji otevřeli konkurenci. V roce 2006 komise publikovala obecnou zprávu o implementaci prvního železničního balíčku. Velmi obecně jsme tam popsali situaci. Byla to tedy velmi taková obecná zpráva na e, základě toho, co předložilo 25 států Evropské unie. E, bylo by potřeba zajít ještě do větších podrobností. A proto jsme chtěli udělat, e, nebo chceme udělat analýzu na základě spolupráce s členskými státy rozeslali, rozesláním dotazníků proto, abychom se zaměřili na přetrvávající slabiny železničního trhu. Museli jsme tedy zahájit eh, postup za nedodržování. Komise měla za povinnost eh, zajistit, že eh, nařízení rady se implementují a dodržují Museli jsme říci, co je špatně v železničním systému a rozhodli jsme se, že se je potřeba se podívat taky na legislativu jako takovou a zjistit, jak ji zlepšit. Takže eh, naprvé se podívat na nebo zaměřit na to nedodržování, dále podívat se na to, co je špatně a eh, podívat se na to, jak to zlepšit a právě na to se zaměřuje současná železniční legislativa. Pokud jde o postup eh, za nedodržování, v červnu 2008 jsme zahájili eh, tedy toto řízení proti 24 železničním zprávám z 25 existujících v Evropě. Neříkáme tím, že naše legislativa je špatná protože ji nikdo nemůže dodržovat. Já si myslím, že legislativa eh, schválená eh, parlamentem a radou se musí dodržovat. A to nedodržování těchto předpisů v členských státech bylo v různých mírách a z různých důvodů, takže ta situace není samozřejmě úplně černá je různá v různých členských státech. Dále jsme ve druhém stádiu nebo v druhé fázi eh, eh, v říjnu 2004, ale říjnu jsme potom 2008 poslali 21 eh, jedné železniční zprávě z těch 24 eh, jak to bude pokračovat. Eh, cílem toho řízení pro nedodržování není dostat tu, ten stát k soudu, ale snažit se dosáhnout nápravy a právě proto jsme se chtěli zaměřit na možné pozměňovací, možnou novelu eh, těchto eh, nařízení. Tři členské státy eh, unikly těmto odůvodněným stanoviskům, která jsme rozesílali z důvodu, že Eh, rozsah této legislativy je daleko omezenější, eh, než jaký je rozsah eh, v případě tohoto řízení pro porušení. Takže jak to s tím, na co jsme se zaměřili v těch dopisech, v těch odůvodněních? Za prvé jsme se zaměřili na poplatky a na výpočet poplatků v infrastruktuře po zapoužití infrastruktury, byla stanovena pravidla, byly vypočteny tyto poplatky eh, infrastrukturní a stanoveno, jak se budou platit. Je velký rozdíl v člen, jednotlivých členských státech a základní pravidlo je takové, že Eh, ten základní poplatek eh, by eh, měla být určitá marže za každý vlak, který používá síť, ale není žádný způsob, jak to vypočítávat, takže potřebujeme stanovovat, stanovit určitá tedy tato kritéria a způsoby. Dále příplatky, tak aby žádná Žádný druh dopravy nebyl vyloučen z té infrastruktury, ale eh, fakt je, že eh, při těch příplacích se nikdy nevychází z toho eh, textu a je zde problém kongruence, je určitý problém týkající se jednotlivých mechanismů pobídek, jednotlivých schémat použitých, jde o odpovědnost třeba za spoždění na železnici eh, ve smyslu kompenzace eh, třetí strany, která není odpovědná za to spoždění. Za druhé, nezávislost správce Eh, infrastruktury. V našem žargonu to znamená eh, nezávislost eh, orgánu, který vykonává zásadní funkci v tomto smyslu. To znamená, který se zabývá alokací vlaků například, nebo, nebo stanovením poplatků pro vlaky jde o kompetence, kterou nemůže provádět Eh, orgán, eh, která nemá, který nemá nic eh, co dočinění s železničním podnikáním, protože je třeba dbát na konflikt zájmů, ke kterému by mohlo dojít. A v tomto smyslu je naše základní legislativa zcela jasná, ale v řadě členských států se nedodržuje. To není diskuse o vertikálním oddělení nebo integrace v holdingu e, toho správce železnice a železniční zprávy. Jde o e, úplné oddělení e, v případech, že je nedostatek definice a oddělení těchto základních funkcí. Je to tedy velmi důležitý komponent nebo důležitá složka pro eh, konkurenční eh, trh a jeho fungování. A třetí eh, záležitost je regulátor a jeho funkce. Hovořilo se o tom, že regulátor má zajistit jednotné eh, podmínky pro všechny, které nevždy jsou, protože tento regulátor eh, spadá pod ministerstvo, kam spadá taky hlavní eh, provozovatel železniční. Je to taky otázka i finančních, i lidských zdrojů. A v tomto smyslu jen jsou nedostatky v řadě členských států a zaměříme se na to a oslovíme je. Dále přepracování eh, stávající legislativy. V první eh, řadě byl tedy změněn první balíček druhým a druhý třetím. Ta legislativa je velmi těžko čitelná, u nich je roztříštěná a jsou tam pravidla, která se teď eh, musí aktualizovat, protože eh, se týkala do, eh, dočasných období jenom, takže teď máme vlastně 6-7 právních textů a chceme mít tedy jednu směrnici, která bude čitelnější a srozumitelnější. Chceme dále zamezit dogmatické diskusy která fascinuje celé to železniční společenství v Evropě. My tomu tedy chceme zabránit, chceme se zaměřit na pět, šest hlavních témat, která jsou pro nás důležitá a zajistí eh, konkurenci. Za prvé je to financování infrastruktury a placení za ní, dále přístup ke službám, ani ne tak přístup ke kapacitě železnice, ta je důležitá samozřejmě, ale není klíčová. Klíčová je ta poslední míle, to znamená přístup, eh, přístup na seřazovací nádraží, eh, na eh, železnici. Infras, manažer nebo správce infrastruktury, kdy, když není přímo oddělen od hlavního provozovatele, samozřejmě brání tomu, aby nově příchozí měli přístup na železnici, eh, pokud jde o pohyb vagonu, pokud jde o palivo a tak dále. A dále poslední aspekt, o kterém se chci zmínit, je, eh, jsou pravomoci regulátorů eh, v celé Evropě. A teď se dostávám už k závěru své řeči. Když jsem o tom hovořil s komisařem, eh, řík, zmiňoval se o tom, že to je věc, o které je třeba ještě diskutovat. A my nechceme totiž eh, loď přetěžovat příliš mnoha kontroverzními tématy. Čím to bude jednodušší, tím lépe to bude fungovat. A za druhé, chceme mít k železnicím celkový holistický přístup. Chceme, aby všechno ten železniční balíček pokrýval. Chceme tady mít e, interoperabilitu, bezpečnost, protože e, do železniční nehody samozřejmě jsou problémy, jako jsme měli třeba e, loni, ale ukázali, že železnice je ale nejbezpečnější Eh, druh dopravy, ale můžeme udělat ještě víc pro to, aby byla ještě bezpečnější. A dalším cílem je revitalizovat eh, nákladní dopravu v koridorech eh, přes Evropu. To je z mé strany všechno. Děkuji vám. Děkuji vám. Překvapuje mě, že stále ještě v první dekádě 21. století eh, pracujeme s nařízeními eh, z prvního desetiletí minulého století, eh, pokud jde o železnici. Takže mám naději, pan Groš. Děkuji, pane řečeno. Mohu k tomu říct hodně, ale budu se snažit být stručný. Čili stručně. Když pročítám zprávu, tak mám takový dojem, že dráha patří pod ministerstvo obrany a ne pod ministerstvo dopravy v mnoha zemích. Takže každá země se snaží nějakým způsobem udržet svou autonomii, svá pravidla. A když budu zcela zlý, tak Poskytovatelé služeb mají důležitější roli než vlastní služba, kterou mají poskytovat. Vůbec se mně nelíbí na tomto vývoji, že země jsou smluvními partnery. A když tady máme nějakou legislativu, tak se ptám, jak může být politika evropská věrohodná, když ten, kdo s námi s parlamentem podepisuje určité smlouvy, přeci jenom dělá vše proto, aby je neimplementoval. Podle mého názoru je zapotřebí, aby parlament použil nové prostředky, aby byl kreativní, protože tasí se jedná o věrohodnost ve všech věcech, které děláme postup porušování smlouvy, poplatky, o tom jsme hovořili, například pan Krama poskytnul přesná čísla, další problém je nezávislost a komplikované struktury. A ptám se, myslíte si, že liberalizace je účinná, vede k větší bezpečnosti a k interoperabilitě? Tuto otázku nemůžeme odpovědět. A to je špatné na té situaci. My musíme přeci být schopni přeskoumat věrohodnost našich zákonů. A v případě, že zákony nejsou dodržovány, tak musíme také vyhodnotit, do jaké míry ne. Situace je absurdní. My musíme přeci provádět to, na čem jsme se dohodli, a teprve potom eh, stanovit priority. Nezávisle na eh, tom neštěstí v Belgii je pro mě základní problém interoperabilita. Eh, komise řekla jednoznačně den po nehodě, jak eh, postupovat. Teprve tehdy, když dojde takovéto nehodě, eh, tak se jednotlivé společnosti zamýšlí nad bezpečností. Já si myslím, že interoperabilita by měla být skutečně takovým základním jádrem. A když se nám podaří prosadit tyto dva aspekty, tak možná, že zítra bychom mohli hovořit o evropské síti kde všechny země by nesly stejnou zodpovědnost. Tolik k tomuto tématu a doufám, že jak komise, tak parlament budou táhnout za jeden pro vás a že členské státy samozřejmě budou nést také určitou odpovědnost. Děkuji. Eh, řek řekli jsme všechno důležitého a teď můžeme mít takovou minutu eh, ticha. Je nám velmi, lí, eh, je nám velmi líto, co se stalo v mm, Belgii eh, a, tak, a, a zahrneme to do zprávy a tak dále. Pan Alquadrávi, máme devět minut a chtěl bych říci, že e, všichni by se asi chtěli vyjádřit, ale budeme mít otázku k ústnímu zodpovězení v tomto smyslu a budeme mít ještě dostatek příležitosti o tom hovořit, pan Alquadrávi. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že bychom k tomu mohli říci spoustu věcí. Já se omezím na několik málo bodů. Za prvé, eh, pokud jde o železniční legislativu, tak můžeme zastávat eh, dva koncepty. Za prvé, eh, tedy něco vytvářet a pak to implementovat a dívat se na to, jak je, jak je to implementováno. A druhý přístup jsou dosaženy cíle, které jsme tou legislativou sledovali. U nákladní dopravy můžeme říci, že došlo e, ke stabilizaci v posledních letech e, po poklesu v 90. E, letech. Já nevím, jak vypadají poslední čísla, možná, že nejsou tak pozitivní, ale pro evropské cestující tyto předpisy nemají takřka žádný význam. A proto si kladu otázku, jak to vypadá s od s liberalizací trhu, tu v oblasti nákladní dopravy podporuji. Nicméně se ptám, do jaké míry to přispělo k tomu, že železnice eh, se jako taková stala více konkurenceschopnou. Pokud jsou tu eh, nějaké nedostatky, tak eh, se musíme ptát, jestli to souvisí se špatnou implementací, anebo jestli to jde ještě dál. Eh, konkurenceschopnost železnice nesmíme vidět odděleně, nesmíme to spojovat pouze s liberalizací, musíme to vidět paralelně, musíme zohlednit také taková témata, jako je interoperabilita, o tom hovoří již pan, již pan kolega Kroš. Eh, Zároveň to musíme eh, vidět v souvislosti s investicemi. Pokud chceme velké koridory a komunalitu, tak na to potřebujeme peníze a proto se dostávám k následujícímu závěru. Pokud chceme i v osobní dopravě model a chceme tedy být příkladem, tak musíme eh, jasně prověřit, do jaké míry se tady uplatňuje prvek veřejné služby, což je velmi ožehavé téma. A proto eh, ta kritika, že by liberalizace trhu mohla vést s menší, eh, v ruku v ruce, jít ruku v ruce s menší bezpečností nebo se zhoršením služeb. Já si myslím, že regulátoři eh, musí eh, pracovat ještě lépe. Regulátoři musí být silné, dobře fungující instituce a musí to být také instituce, které budou zodpovídat za eh, bezpečnost. Já si myslím, že v této souvislosti může sehrát důležitou roli Evropská železniční agentura. Ještě pan Krámer dvě minuty. Děkuji. Samozřejmě, že my všichni víme, že železnice jsou poslední výspy nacionalismu že se nechtějí tady přizpůsobovat evropské myšlence, to zakoušíme každý den, ale chtěl bych eh, jasně říci jednu věc. My jsme dosáhli úspěchu. My víme, že eh, liberalizace eh, v oblasti letecké a silniční dopravy došla k nárůstu těchto způsobů dopravy, což, s čímž jako já, zelený politik, nesouhlasím. Nicméně Eh, ty země, které se připravily na liberalizaci nákladní dopravy, eh, mají velké nárůsty. Holandsko 40%, Polsko 30%, Spojené království 60%, Německo 55% nárůst. Eh, a ty země, které se velmi eh, bránily, například Francie, ty zaznamenaly pokles, minus 28% ve Francii. To znamená, že pokud chcete přesnější čísla, tak je eh, nenajdete. A já jsem řekl francouzům, že to byla katastrofa. Oni zničili pracovní místa, nepovedlo, tedy oni přesunuli dopravu na železnici, protože se izolovali a mysleli si, že to bude lepší. Nezlepšilo se to, naopak to bylo horší. A my bychom tato čísla měli mít na paměti, když Eh, vedeme eh, takovéto diskuze. Samozřejmě, že tu jsou i rizika a souvisí to s tím, pokud se podíváme eh, tedy na to, že jako nejvyšší maxima je tady považována, považován zisk, tak je to problematické. Pojďme se podívat, co například způsobila situace v Berlíně, pokud jde o ty S-bány, pokud jsme se dívali pouze na ekonomické hledisko. Bylo to velmi drahé a byla to celkem za to katastrofa. Proto říkám, že infrastruktura musí zůstat ve veřejné sféře, musí to zůstat ve veřejných rukou a veřejná sféra musí za to být zodpověd, zodpovědná, protože právě e, veřejná sféra se nemusí dívat pouze na ekonomické hledisko. Uh, Samozřejmě, že pokud někdo tady eh, jede na červenou, tak musí být zastaven. To je technika, která funguje již 30 let a nesmí být obětována v důsledku ekonomických kritérií. A mám ještě jednu otázku na komisi. Máme málo času, přesto si dovolím položit otázku komisi. Eh, vy musíte být aktivní. Eh, vy jste přece ochránkyní smluv, ale jak to děláte? Vy napíšete zprávu, která konstatuje, že z 25 zemí 24 zemí neustále porušuje pravidla. Já si myslím, že musíme eh, tu situaci zlepšit. Jak je možné, že eh, situace, které nejsou někde připuštěny, mohou eh, fungovat jinde, v jiných zemích? Jak je to možné? Já si myslím, že tímto způsobem jsou zákony e, zneužívány. Kde vy konečně zasáhnete? My na to čekáme. Vy máte být ochránkyní e, smluv a zákonů a já proto žádám, abyste mi jasně odpověděli na ty příklady, které jsem tady uvedl. Děkuji. E, děkuji. Máte slovo. Mluvte prosím krátce. Děkuji, jenom pár takových nuancí. Když máme 24 eh, porušování smlouvy z 25, tak mám dvě přesné otázky buď hovoříme o tom, že liberalizace je tady, první balíček je tady a členské státy skutečně eh, nehrály roli nezávislého regulátora. Tady s vámi souhlasím. Dnes eh, členské státy neměly akceptovat, aby regulátor byl součástí toho podniku, ale aby působil externě tak, aby byl skutečně eh, nezávislý. Toto bylo určité polovičaté řešení. A na druhé straně musíme hodnotit výsledek. A jak řekl El Said, tak si myslím, že zvýšený počet cestujících, k tomu došlo tak jako tak bez liberalizace. V Německu došlo k pokroku, ale v jiných zemích ne. Já si myslím, že spíše tady dochází ke koncentraci než k multiplikaci, ke koncentraci velkých podniků. A vy to chcete? Chcete mít velké železniční podniky? Vy jste přeci chtěli eh, větší bezpečnost, eh, lepší ceny a tak dále. Je třeba revizovat eh, tento balíček a měli bychom skutečně se zabývat ne liberalizací pro cestující. Já si myslím, že je třeba se zaměřit na zboží, protože doprava cestujících to by měla být veřejná služba. Měli bychom skorigovat určité zásady, měli bychom samozřejmě mít větší podíl železnice, ale bez úkoru nad procestující. Děkuji. E, děkuji velmi stručně. Budeme mít tedy tuto ústní otázku a diskusi e, v parlamentu, takže poslanci budou moci ventilovat své frustrace a komisi chci říci, že zde v tomto výboru jsme velmi frustrováni implementací tohoto balíčku. Opravdu ta frustrace je veliká e, to opakuji jsme velmi zklamáni, co dělají členské státy, které podepsali tuto legislativu a teď nic nedělají. Jak říkal pan Kramer, jsou zde takové ty nacionalistické hranice, které stále existují. E, nakonec i byste se o tom zmínil a nemusíme se o tom dále šířit při ústní otázce. Děkuji vám, Pascarelli, že jste přišel a že jste nám dal informace k zahájení této diskuse. Kolego, kolegové, k bodu různé nemám já sám nic, pokud vy něco nemáte. Chtěl, vidím, že eh, eh, eh, komise má, je stejně frustrovaná a chtěl bych vás, vám připomenout, že naše příští schůze se uskuteční 1. března v pondělí 2010 ve 3 hodiny odpoledne budeme mít tedy odpolední schůzi. Děkuji vám všem.